Dobré ráno, pardon, odpoledne. <laughs> Máme toho na programu opravdu hodně. Jak vidíte, kolegyně a kolegové, následující dva dny eh, se budeme zabývat eh, některými velice klíčovými tématy a také nás čeká eh, hovor s panem komisařem a budeme tady mít eh, představitele Bundestagu, budeme hovořit o konferenci o humanitární pomoci a přípravě na tuto konferenci a rovněž v následujícím čase budeme eh, mít velice důležitou eh, rozpravu ohledně podpory Evropské unie v té uprchlické krizi a celém tématu přistěhovalců, takže máme velice striktní eh, časový harmonogram. Skončíme v 18.30, takže začneme prvním bodem přijetí pořadu jednání. Je tady pouze jedna změna, jedná se o bod 22 a to, bude to nový generální ředitel DG ECO, s kterým budeme hovořit zítra eh, ohledně eh, reakce na uprchlickou krizi. Paní Norik Paria eh, místo pana de Bruvera. Bude velmi dobré se sejít s novou ředitelkou generálního ředitelství ECHO. Takže s touto velice malou změnou souhlasíte s celou agendou? Dobře, děkuji. Bod číslo dvě, sdělení. Jenom chci všechny e, upozornit, připomenout, že 28. E, září budeme mít od 15 e, do 17 hodin společné jednání s výborem AFET ohledně kandidatur na, cenu, na Sacharovovo cenu, takže to se bude konat příští pondělí odpoledne a Doufejme, že to bude dobrý start celého procesu. Dejte si to do kalendářů. A teď eh, schválení zápisu. Máte to všechno ve složkách. Pokud byste měli nějaké připomínky, tak prosím před koncem dnešní schůze sekretariát informujte. Pokud eh, se neozvete, tak to budu vnímat, že zápis je schválen. Další bod, oznámení komise. Nevím, kdo je tady za komisi. Je to paní McPendigan? Ano, prosím. Ano, děkuji paní předsedkyně, nemáme žádná sdělení, vůbec nic, takže děkuji. Komise každopádně tady bude, takže když tak nám sdělíte, co bude zapotřebí. Bod 5. Zatím nám to jde rychle. Máme tady dvě otázky ke komisi, máte je ve svých složkách. Ta první je od pana Stiera a týká se o e, legálního obchodování se zvířaty. Jde tedy o otázku rozvojové pomoci. V této souvislosti nejprve dáme slovo paní e, zástupkyni komise, že zástupci komise, pan e, Stilstra a pan Lopez z Evropské komise. Takže řekněte nejprve, odkud jste, z jakého generálního ředitelství. Děkuji. Ano, děkuji vám, paní předsedkyně. Já se jmenuji Hans Silste a jsem z DG Životní prostředí. To je to DG, které je hlavním příslušným pro toto téma. A v odpověď na otázku mohu říct asi tolik. Od přijetí Evropským parlamentem v roce 2014 eh, eh, se přijala celá řada opatření komise v této oblasti. Za prvé, komise se členskými státy je velice aktivní eh, při zvyšování povědomí o této problematice napříč všemi státy. V Nairobi loni Evropská e, unie velmi úspěšně předložila návrh usnesení k této tematice a komise se členskými státy unie také v New Yorku přijel, velmi podpořila přijetí e, to usnesení, které se vlastně na úrovni OSN přijímalo poprvé. V červenci 2014 komise s členskými státy hrála ústřední roli eh, u stálého výboru, což je ten eh, implementační orgán úmluvy CITES eh, trvala na velmi zásadních opatřeních směrem ke zemím, eh, které jsou zvlášť smutně proslulé obchodováním, například se slonovinou a dále. A v, tomto, eh, v této souvislosti byla přijata řada opatření proti tomuto obchodu. Následně eh, byl přijat, bylo přijato rozhodnutí pozastavit obchod s Nigerií, protože Nigerie nepřijala dostatečně silná opatření na podporu um, uplatňování té úmluvy a e, další státy se postupně e, k umluvě připojují. Komise je velice ráda, že Evropský parlament e, celé toto úsilí podporuje. Evropské unii to dá ještě silnější hlas v boji proti obchodování s divoce žijícími e, e, zvířaty. Rovněž e, jsme se zasadili o zákaz dovozu loveckých trofejí. To je velice silně kontrolováno a jsou povoleny jen ty dovozy, které mají prokázání původu, legálního původu a další opatření v Ugandě a Mozambiku jsou v platnosti od července. Rovněž se Unie e, velmi angažuje proti obchodování s, s životy, e, s ži, divoce žijícími zvířaty. Je tady Cobra 3, což je vlastně e, největší operace, která dosud byla provedena této oblasti. Členské státy se zúčastnily pod koordinací Europolu s zeměmi dalších, dalších kontinentů byla zachycena, eh, konfiskována řada eh, trofejí a zvířat. Takže eh, komise je v tomto směru opravdu velice aktivní a v tomto směru se to všecko vlastně spojuje s naší politikou v oblasti biodiverzity a spolupracujeme s řadou dalších generálních ředitelství. Co se týče toho, co bychom mohli dělat lépe a více, tak v únoru 2014 jsme zahájili veřejné konzultaci a v dubnu 2014 pak byla provedena konference všech zúčastněných zainteresovaných stran a komise na základě těchto poznatků pracuje novou e, strategii, nový akční plán, e, na kterém již začaly první přípravné práce. E, ty základní parametry již byly zveřejněny zveřejněny a my samozřejmě uvítáme zpětnou vazbu i od Evropského parlamentu. A k druhé části otázky. Posledních 30 let byla Evropská unie a je největším dárcem, co se týče podpory programů eh, života volně žijících zvířat a komise také začala pracovat na takové e, technologické studii s názvem Větší než slon, která se týká e, právě této problematiky. Jsou do ní příspěvky nejrůznějších výzkumných institucí, občanské společnosti a akademické obce. Tato studie bude oficiálně představena v říjnu 2015, obsahuje dohloubky jdoucí analýzu a také mapuje možnosti dalších eh, přístupů do budoucna. Jde o to, aby byl zajištěn duální eh, přístup, aby se eh, bojovalo proti tomu zabíjení volně žijících zvířat a zároveň, aby se podporovala místní ekonomika založená na e, těch místních a přírodních zdrojích a především, aby se pomáhalo nejchudším e, kategoriím obyvatelstva. A e, samozřejmě jsou tady velké možnosti vlastně rozvoje a stability. Obdobnou studii bych chtěla letos komise také spustit v deseti státech Latinské Ameriky a výsledky by měly být zkompletovány do roku 2016 a rovněž pobřežní a námořní oblasti Afriky budou předmětem další e, studie, takže bude mít Evropská komise na dalších deset let dostatečné noha, aby mohla e, vytvořit e, dlouhodobější strategie. Co se týče ještě v oblasti rozvojové pomoci, tak eh, bych chtěl říci, že eh, zhruba 600 milionů eur bylo eh, rozhodnuto věnovat právě na ochranu těch rezervací a ochráněných oblastí. Bude to prostřednictvím rozdáváno, poskytováno prostřednictvím sekretariátu CITES, OSN a tak dále. A to je v tuto chvíli všechno. Děkuji za pozornost. Já děkuji vám. A je tady ještě e, někdo další z komise, pokud chcete ještě něco doplnit k té druhé otázce. Takže pan Stier, nějaké dotazy? Paní předsedkyně, děkuji vám, děkuji komisi za velmi precizní informace. Máme teď tedy k dispozici informace o některých z opatření, která byla již přijata, či uh, jsou již implementována eh, poté, co byla komisi zaslána eh, ta naše otázka. Myslím, že je důležité tady eh, slyšet, že komise se této záležitosti věnuje velice seriózně. Kromě Eh, nezákonného obchodování s drogami a zbraněmi je právě obchodování s volně žijícími zvířaty a s mm, těmi jejich trofejemi velmi závažným problémem a každopádně děkuji informaci, za informaci, která nám byla komisí poskytnuta. Předsedkyně děkuji. Děkuji panu Stilestovi z DG Envy. A další otázka je od pana Garosa Loma Jedná se o výživu, nedostatečnou výživu dětí. Pan Kariopis z komise bude moci odpovědět a pak dáme ještě slovo panu poslanci. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za to, že jste mi dala možnost odpovědět na tuto zásadní otázku. Komise eh, učinila dva velice závažné závazky, co se týče stravování. Eh, nejprve je to takový závazek přispět eh, do roku 2025 snížit počet dětí, které trpí hladem, a to zcela výrazně. A v důsledku toho jsme také eh, se rozhodli 3,5 miliard eur na programovací období 2014 až 2020, aby bylo možno dosáhnout tohoto cíle. Takže toto jsou dva závažné závazky a kolem nich jsme vytvořili takový rámec naší strategie. Především se eh, jedná o sdělení, které jsme v této oblasti již přijali v roce 2013, následovaly závěry rady a v souladu s naším doporučením jsme vytvořili nutriční akční plán, kde je již kolem tří strategických priorit eh, vytvořena taková dlouhodobější strategie. A to je z roku, července, eh, z roku 2014. Z července 2014 tam je jasně řečeno, co chce a jak chce komise eh, postupovat v této věci kupředu, aby jsme dostáli svým závazkům. E, alespoň 40 e, delegací e, otázku stravování, správného stravování do svých strategií zapracovali s těmi chceme nejvíce pracovat, protože tam tato problematika představuje zásadní břemeno, ale i tam tedy rádi vidíme, že vlády na sebe tento závazek vzaly. Toto jsou E, závazky, které jsou velmi dobré, pokud jsou ovšem naplněny. A tam se právě musí soustředit naše činnost e, a činnost e, velkých dárců. Je třeba tedy zjišťovat, jak se daří našim investicím. Máme určitou metodologii, kterou jsme také vytvořili společně s dalšími dárci, s těmi největšími a máme prostě e, systém, který nám umožňuje detekovat, jak e, probíhá tedy na základě kódu e, ten finanční tok Máme, takový společn, máme takovou společnou dohodu o metodologii a e, na rok 2010, 12 a 13 máme již zveřejněné zprávy závěrečné. E, Oni se nacházejí také na webových stránkách Global Nutrition Report, e, který již byl za rok 2015, nebo na, na, v roce 2015 zveřejněn. Chceme pokračovat do roku 2020 na 25. Na základě eh, této metodologie budou ty eh, zprávy pravidelně vydávány. Doufáme, že takto budou postupovat i další eh, dárci a že budeme moci tedy nejenom skládat účty, ale i, skla- i srovnávat své výsledky s ostatními. Informace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 co se týče tedy těch podvyživených dětí, tak eh, tam je především zapotřebí eh, to měření, eh, nutriční měření uvést do souladu s dalšími měřeními na té národní úrovni. My jsme v tomto směru už diskutovali s celou řadou států, které jsou připraveny přijmout podporu z Evropské unie. Chceme přitáhnout ty národní orgány, aby se víc věnovali změnám pozitivním změnám eh, v výživě. Eh, máme eh, snahu pokrývat ještě více zemí, než jsme původně zamýšleli a v příštím roce bychom to chtěli celé spustit. Myslíme si, že to je jeden z našich takových nejrobustnějších, nejvýraznějších počinů. Z VHO eh, máme také takový nástroj, který eh, nám umožňuje, abychom eh, zkoumali nutriční trendy v jednotlivých zemích a srovnávali je s dalšími proměnými v oblasti demografie a tak dále, abychom viděli, jak se vlastně ta výživa a stravování mění v jednotlivých zemích a podle toho přizpůsobovat svou další činnost. Takže eh, se snažíme eh, zjišťovat, jak se naše investice uplatňují a je to, jsou to takové nejsolidnější aktivity v této oblasti, ale pak vlastně jsme ještě spolu podílníci v dalších, v dalších aktivitách. A pak tady byla další otázka pana Gerery. No, rovněž chceme mít určitý vliv i na ty další eh, indikátory. Světové eh, zdravotnické fórum má šest hlavních eh, cílů. Nesnad, že bychom se nechtěli věnovat dalším, ale musíme prostě určité věci vybrat. Můžeme spolupracovat i s dalšími partnery, jako s Chief ID, kteří se víc věnují zdravotnictví, ale alespoň 100 eh, milionů, kromě těch 3,5 miliard, věnujeme na otázky z eh, zdraví eh, obecně a přímo. To se týká tedy té především otázky nutričních eh, změn, kterých je zapotřebí. Děkuji, pan Guerrero. Já bych vám první eh, řadě chtěl poděkovat za vaši odpověď a také za ty velmi široké a obsáhlé informace eh, ve vašem vystoupení. Jako stálý zpravodaj pro humanitární opatření v Evropské unii jsem měl tu příležitost se nedávno setkat s kampaní, která se jmenuje Stop hladu, která má zastoupení tady v Bruselu. A také s agenturou pro potraviny. Společně jsme se bavili o tom, jak vymítit hlad eh, ve světě. Všechno musíme zvýšit naše kapacity a musíme zlepšit koordinaci práce mezi různými institucemi a stejně tak musíme monitorovat eh, eh, zlepšení. Souhlasím s vámi v tom, že bychom měli větší úsilí věnovat transparentnosti, eh, šíření informací a díky tomu bychom mohli mít k dispozici ty věci, které potřebujeme k tomu, abychom tuto kampaň mohli úspěšně provádět. Takže chci s vámi souhlasit v tom, že Máme společný cíl a úsilí různých institucí, včetně komise, pořád eh, roztříštěné, dostatečně financované, eh, abychom ti mohli úplně vymítit eh, hladomor a hlad ve světě. A musíme se hlavně uvědomit, že nedostatek výživy potom má dopad na životy matek a jejich dětí. E, některé potravinové programy OSN také už musely být e, přerušeny, pozastaveny nebo přesunuty do jiných e, zemí, kde se řeší naléhavější problémy a to se potom projeví zase na zdraví matek a dětí. Jde tedy o to, aby členské státy světovému potravinovému programu ehm, poslali ty prostředky, které eh, by poslat měli podle svých závazků. A dále bychom společně měli ehm, se pobavit o tom, jakým nejlepším způsobem můžeme vymítit hlad ve světě. Je to rozhodně technicky proveditelné. Děkuji vám. Děkuji tedy komisi za odpovědi na tyto otázky. A teď, kolegové, můžeme přejít k bodu číslo 6 což je eh, role Evropské unie eh, v rámci OSN, jak co nejlépe dosáhnout cílu zahraniční politiky Evropské unie, například v oblasti migrace. Teď vidíme, jak eh, velké úsilí vyvíjí agentury OSN, například v Turecku v terénu. Práce OSN je někdy velmi obtížná. A teď se zabýváme stanoviskem, o kterém bychom měli hlasovat zítra. Navrhovatelkou je paní eh, Záborská, ale ta tady dnes bohužel není, takže za ní bude mluvit pan Štyr. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Já bych eh, nejprve chtěl ještě jednou tady omluvit paní Záborskou, která dnes se nemohla zúčastnit dnešní schůze, protože její strana má velmi důležité Eh, zasedání dnes v Bratislavě. Eh, přijede až dnes večer, aby se mohla zúčastnit zítřejšího hlasování a poprosila mě tedy, abych jejím jménem tady řekl několik poznámků k tomuto stanovisku výboru DEVE k eh, roli Evropské unie v rámci OSN. K, této, k tomuto stanovisku bylo přiloženo 24 pozměňovacích návrhů. Mnoho z nich paní Záborská považuje za rozumné a přijatelné, takže eh, na hlasovacím seznamu u nich bude plus. Zejména v této souvislosti paní Záborská chtěla eh, upozornit na pozměňovací návrhy pana Kosulice a pana Kosa. Dále zdůrazňuje potřebu koncentrace na dimenzi rozvoje v tom vztahu mezi Evropskou unii a OSN. Musíme si také uvědomit, že hlavním výborem pro to zprávu je AFET, který se zabývá i dalšími aspekty eh, naší účasti v OSN. Takže hlavní sdělení paní Záborské je v tom, že bychom tady ve výboru DV neměli duplikovat některé části té zprávy. Je tady nicméně jeden aspekt, eh, který je spojen s rozvojovou agendou, a to jsou pozměňovací návrhy, které se týkaly zvýšení statutu Komise OSN pro udržitelný rozvoj, a sice aby se z toho stala Rada pro udržitelný rozvoj, a proto svědčí eh, stejné argumenty, které už oficiálně už přednesla Evropská unie v těch mezivládních jednáních o cílech udržitelného rozvoje, které ta jednání proběhla už před třemi eh, lety a v tehdejší době bylo dosaženo konsensus, že se mm, ukončí práce tohoto orgánu a že vznikne fórum pro rozvoj, které už funguje od roku 2013, takže Teď už eh, asi není potřeba provádět žádné další institucionální změny, ale spíše je potřeba více využít eh, existence tohoto fóra na vysoké politické úrovni, které by se mělo zabývat eh, monitoringem a implementací cílů pro udržitelný rozvoj. Takže paní Záborská nechce podpořit ty pozměňovací návrhy, které by vedly k vytvoření nějaké nové instituce, tedy Rady pro udržitelný rozvoj v rámci OSN. Jinak eh, eh, jsou to jenom maličkosti. Většina pozněcích návrhů je v souladu s hlavním vyzněním stanoviska, takže paní zpravodajka podpořit může a ještě jednou bych chtěl jménem poděkovat za eh, příspěvky kolegům. Děkuji, mám tady několik kolegů, kteří se přihlásili o slovo, jako první pan Frunzulika. Děkuji, paní předsedkyně. My jsme předložili několik pozměňovacích návrhů. Eh, zítra budeme hlasovat pro toto stanovisko. Ale chtěl bych ještě eh, k tomu eh, říct několik obecných Poznáme k těm pozměňovacím návrhům, které jsme s kolegy předložili. My eh, dnes čelíme bezprecedentním eh, výzvám, které mění Evropu. Počet humanitárních eh, krizí nebyl někdy tak vysoký a představuje to velký, velkou zkoušku soudržnosti Evropské unie. Abychom vyřešili toto nadnárodní otázku co nejlépe, tak bychom měli posílit také eh, instituce OSN, abychom eh, podpořili naše hodnoty, abychom eh, zajistili, že naše postoje budou respektovány. Proto bychom měli usilovat o, co, o, dialog na co nejvyšší úrovni. A proto si myslím, že Musíme také přistoupit k hlubší spolupráce v oblasti klimatických změn, výživy, potravin, sanitace, vody a tak dále. Včetně rovnosti pohlaví, humanitární pomoci, migrace, lidských práv, nediskriminace z jakýchkoliv důvodů, dobré zprávy a budování a šíření demokracie. Chtěl bych zdůraznit, že jednou z našich hlavních priorit by mělo být chránění práv žen a dětí, jejichž Eh, rozvoje naprosto eh, neodmyslitelný eh, odmyslitelný od udržitelného rozvoje. A proto bychom měli usilovat o vzájemně se posilující spolupráci mezi OSN a Evropskou unii. To je stejně důležité jako kdy v minulosti. Děkuji, paní Besera. Děkuji. Já bych také chtěla poděkovat paní Záborské za toto stanovisko a i ostatním stínovým zpravodajem. Bohužel stínovým zpravodajem se nemohli eh, setkat osobně, aby to probrali eh, podrobněji. My a zelení eh, podporujeme udržitelný rozvoj. Rozhodně nechceme vytvářet nějakou novou instituci, ale rádi bychom měli mít nějaké fórum pro stálý dialog. Měli bychom mít radu pro udržitelný rozvoj, to by představovalo významný pokrok pro provádění této agendy. Měli bychom mít ty tři pilíře, ekonomický, sociální a Eh, ekologický a v rámci všech třech potom plnit cíle eh, udržitelného rozvoje. To by potom mohlo mít velký dopad v následujícím období. To by pro nás mělo být zásadní. Musíme mít instituce, které budou, mít, eh, které budou vybaveny kompetencemi, které budou neustále vést spolu dialog. A to všechno se musí opírat o dlouhodobou vizi. je eh, to všechno nezbytné pro to, abychom mohli naplnit eh, naše cíle. I to nadcházející zasedání v New Yorku, myslím si, že prokáže, jak potřeba je, aby Evropa hovořila jedním hlasem a aby tady měla správný strukturální profil a aby byl uznán eh, správný statut. Paní Hojboch, děkuji. Já si myslím, že tato stanovisko je velmi důležité, protože čím dál tím více čelíme nestabilnímu světu, proto je eh, důležité, eh, důležitá OSN. Eh, nejenom Evropská unie může všechny tyto krize zvládat, potřebujeme tedy vést dialog s OSN v oblasti zajišťování míru, deeskalace konfliktních situací a proto jsem velmi ráda, že se tím zabývá také Evropská služba pro vnější činnost, že se tady zintenzivnilo úsilí v tom, jak prohloubit spolupráce s OSN. Potřebujeme ještě více eh, podpory, abychom eh, mohli zprostředkovávat eh, řešení a je politování hodné, že v současnosti členské státy Eh, omezují své eh, příspěvky na mise OSN, to rozhodně není dobře. Stejně tak eh, vítáme partnerství mezi organizacemi, které podporují práva žen, jde tedy o rovnost mezi pohlavími a také o podporu práv žen na celém světě. To je také velmi důležitá věc, kde který už byl označen za velkou prioritu a já bych se k tomu chtěla připojit. Členské státy Evropské unie by se měly ujmout eh, vedení agendy 2030 a měly by usilovat o co neužší spolupráci se všemi agenturami OSN, aby skutečně eh, všichni eh, přijímali co nejambicioznější závazky a potom je také v praxi prováděli. Dále je důležitá také konsistentnost naší politiky. Evropská unie by na to měla trvat v rámci OSN. Jde o to, jak posunout agendu řitelného rozvoje co nejvíce ku předu a to by mělo zahrnovat všechny aktéry na všech úrovních. A měli bychom se hlavně opírat o provádění SKC. Děkuji, pan Varin má slovo. Děkuji. Já jsem zpravodajem pro tuto zprávu na výboru AFET. Nechci eh, moc vstupovat do této debaty, nebo do té debaty, která se týká eh, stín eh, pozdělacích návrhů eh, vašeho výboru. My máme naše eh, vlastní eh, zástupkyně, eh, která eh, se už k tomu vyjádřila. Já bych jenom se chtěl vyjádřit k té otázce rady OSN pro udržitelný rozvoj, to není nic nového. Poprvé to nebylo navrženo v Riu před 23 lety na té konferenci OSN, kterou já jsem sám, eh, které já jsem se sám zúčastnil jako minister zahraničních věcí Finska. Potom ta diskuze pokračovala, ale nedospěl se k žádnému cíli. Eh, vznikl nový orgán eh, v rámci ECOSOKu, výbor pro učitelný rozvoj, pokud se nemýlím, a teď jde o to v, tom, eh, v té naší zprávě, aby tady existovala, existoval orgán na úrovni Rady bezpečnosti, který by měl eh, tedy stejný status, stejné složení a aby otázky spojené s udržitelným rozvojem byly velmi silně zastoupeny a podporovány v rámci OSN. A to se týká všech těch cílů udržitelného rozvoje a bylo by pro mě velkým zklamáním, kdyby výbor pro eh, rozvojovou pomoc eh, tento návrh nepodpořil. Já jsem eh, se tomu věnoval velmi úzce a doufám, že do zítřka, a kdy se má hlasovat, eh, se ještě politické skupiny společně dohodnou. Na AFET už eh, jsme přijali naše stanovisko a mohu eh, vám doporučit tedy to rozhodnutí našich koordinátorů na výboru AFET i pro vás, ale je to samozřejmě eh, na vašem rozhodnutí. Byl bych rád, kdybyste si skutečně pečlivě přečetli ten eh, vlastní návrh, abyste věděli, eh, co přesně se tam navrhuje. Já si myslím, že to je dobrý návrh a byl bych rád, kdybyste ho mohli podpořit. Děkuji. Pane Stýre, byl jste požádán, abyste se na to znovu podíval tedy. Ale ještě než vám dám slovo, Mám tu ještě ESVČ, pan Kvikos. Není tu. Nechce nic říci. Dobře, takže pan Stýr. Děkuji, paní předsedkyně. Jménem paní Záborské chci poděkovat všem kolegům, kteří se podíleli na výměně názorů. A myslím, že budeme mít možnost zřejmě požádat eh, komisaře Mimicu na stanovisko k těmto otázkám, protože eh, cíle udržitelného rozvoje budou schváleny v New Yorku v blízké době a fáze realizace je před námi a jak řekl Pávo, eh, docházelo k dlouhým debatám o tom, jaká Eh, jaká bude institucionální podoba a struktura. A před dvěma půl lety došlo k této dohodě, že bude existovat tedy politické fond na vysoké úrovni. A to má za úkol eh, sehrávat klíčovou úlohu při realizaci cílu udržitelného rozvoje. A uvidíme, jak se k tomu postaví komise A já jsem pečlivě naslouchal Pávovi a kolegům. No, a současně si myslím, že důraz by nyní měl být více na realizaci SDG a spíše než na nový institucionální rámec, ale to je otevřená otázka a komise zřejmě také bude schopna vysvětlit, vysvětlit jaký je názor komise na tuto otázku. Velmi stručně, ano, pouze jako odkaz. My se opíráme o cíle udržitelného rozvoje, ale přesto tu je úloha, kterou mohou, se sehrát Spojené národy. A pokud nebude partner, který bude dělat maximum pro to, aby těch cílů bylo dosaženo, a paralelní struktura vedle Rady bezpečnosti, tak to je věc, která by byla vítaná. Skutečně. Otázka realizace bude hlavní prioritou, když už jsme se dohodli na znění. Děkuji, pane Stýre, paní Záborská, zítra o tom budeme hlasovat. A nyní přejdeme k bodu 7, což jsou společná pravidla s cílem uplatňovat vnější dimenzi společné rybolovné politiky. Paní Hojbuch je zpravodajkou za zelené. Prosím. Děkuji vám. Tato eh, zpráva je vlastně velmi důležitá, protože vnější dimenze dohod o rybolovu eh, se dotýkají rozvojových zemí velmi často. Jde tedy o to, jak uchránit stavy ryb v těchto oblastech a proto jsem velmi ráda, že jako výbor pro rozvoj k tomu také můžeme představit eh, naše stanovisko my v tom našem textu. Vítáme vytvoření kapitely eh, těchto dohod o vnější eh, dimenzi, to je v tomto nařízení tedy. Jde o to, aby byly uzavírány dohody o udržitelném rybolovu s třetími státy a mezinárodními organizacemi, kde je to vlastně poprvé, kde se to bude formálně regulovat. Pro nás je důležitá hlavně politická konzistentnost, aby Evropská unie naplnila své zápasky o ekologickém a udržitelném rozvoji rybolovu v, v rozvojových zemích a to nebo k tomu musí přispívat všechna politická rozhodnutí a opatření. To je pro nás zejména důležité. Mám teď na mysli hlavně obchodní politiku. Za druhé jde také o transparentnost, o naplňování všech závazků a zohledňování postojů všech zájmových skupin. Měli bychom tedy otevřeně eh, o tom vést eh, dialog. Vítám tady eh, pravděpodobně zástupce Bundestagu. Dovolím si na okamžik přerušit a počkat, až se hosté usadí, nebo mám pokračovat? Klidně pokračujte, počkáme se, až se usadí a potom eh, je formálně přivítáme. Máme málo času, takže se mluvám, Marie. Eh, druhý bod tedy byla eh, transparentnost a třetí bod našeho stanoviska je zdůraznění podpory ekosystému a udržení stavu populace ryb na co nejvyšší úrovni, protože Eh, ta úroveň je potom také smluvně ošetřena. Čím eh, vyšší jsou populace ryb, tím eh, větší zdroje to může zajišťovat pro pobřežní oblasti v těchto rozvojových zemích. A to je tedy základní požadavek také pro jejich udržitelný rozvoj. Jde také o podporu malého nebo drobného rybolovu, eh, na rozdíl od toho průmyslového. A jako další bod eh, také chceme podporovat uzavírání dohod eh, mezi majiteli lodí a místními komunitami to v těch věcech, které nespadají do eh, působnosti tohoto nařízení. Komise se záměrně vyhýbá regulaci celé řady oblastí a my si myslíme, že eh, může docházet k narušování hospodářské soutěže v rozvojových zemích a docházet eh, ke konfliktům také se, zást, se majiteli lodí, kteří pocházejí z Evropy. A proto bychom to měli vylepšit a proto bychom také chtěli získat více informací o tom, jak ta situace v této oblasti vypadá. Jde tedy o to, jak stanovit určité podmínky pro působení firem a občanů z Evropské unie. Musíme získat si lepší přehled o tom, jaký, mají, jaký má jejich činnost dopad na udržitelný rybolov. Jenom tak můžeme zajistit, aby eh, populace eh, ryb byly udržitelné. Víme, že ryby eh, se přesunují z jednoho místa na druhé a proto je velmi obtížné zachytit jejich skutečný stav. Thank you very much. Does any other colleague... Přeje si někdo další se vyjádřit na toto téma? Není tomu tak? Takže chci říci, že máme tedy toto stanovisko a termín pro pozměňovací návrhy je 24. září v poledne. Budeme hlasovat 30. Eh, října. Rybolov je důležitý, tyto dohody jsou důležité a by to významný. A pan Stefan de P. z DG Mare je zde. Možná se chcete vyjádřit. Já vím, že, se, že jste se tím hodně zabýval. Tedy politiku rybolovu, prosím. Ano, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. S reformou společné rybolovné politiky jsme zavedli řadu inovací, jak už jste řekla. Máme rozhodování na základě vědeckých poznatků. My vlastně hovoříme o maximálním povoleném výnosu rybolovu. My jsme zavedli kontrolní uh, opatření, eh, řádnou zprávu a pokud je o externí dimenzi, tak to, co platí uvnitř Unie, by mělo platit i mimo Evropskou unii. Děkujeme vám za vaše připomínky. My se tím budeme zabývat a to je velmi důležité pro rozvojový výbor. V kostce naše externí kroky eh, tedy vlastně se týkají spolurozhodování, ovlivňování společných pravidel v rámci OSN. A oceány máme také jako cíl v rámci cílu udržitelného rozvoje. My uplatňujeme tyto cíle v rámci regionálních organizací, které řídí rybolov a také chceme bojovat s, s nelegálním, neregistrovaným rybolovem. To je důležité i z hlediska politické konzistentnosti, takže jsme velmi vděční za spolupráci s kolegy z výboru pro rozvoj a některé, vy jste zmínili zdroje obav, a některé aktivity našich lodí v zahraničí je méně kontrolována a to je právě předmětem těch dohod. Přijde tedy nová legislativa, která vlastně reporting rozšíří a to jsou tedy, vedle toho jsou dohody, které se týkají lodí, které jsou vlastně pronajaty třetím stranám a podle mezinárodního rybolovného práva je to zatím vlastně nejasné. Zatím za to odpovídají takzvané vlajkové státy, protože ty lodi plují pod jejich vlajkou. A tady ještě očekáváme budoucí legislativu, ale třeba říci, že tyto aktivity a bilaterální dohody, které uzavíráme, jsou velmi důležité pro tuto práci, kterou, zde, kterou se zde zabýváte a vlastně naše politiky se vzájemně posilují a to mělo být ku prospěchu partnerských zemí obecně. Děkuji vám. Děkuji. Je to dlouhodobá ambice, aby rybolovné dohody, dohody o rybolovu přispívaly cílům rozvoje. A termín pro podávání pozměnce návrhy 24. září v poledne a těším se na další rozpravu. Takže nyní můžeme přistoupit k dalšímu bodu, což je bod 8. A jsem velmi rád, že nyní povedeme zásadní diskusy Hovořili jsme o cílech udržitelného rozvoje, ale jsem velmi ráda, že budeme diskutovat o tomto bodu, protože společně s kolegy z německého Bundestagu, paní Vlovi, jste předsedkyní vašeho výboru, budete moct představit své kolegy a já požádám pana Stýra, aby se vyjádřil o práci našeho parlamentu, pokud jde o cíle udržitelného rozvoje, než přijde eh, pan komisař. My si velmi vážíme spolupráce s národními parlamenty a jsme velmi rádi, že jste se rozhodli se připojit k našemu výboru a zapojit se do, do tohoto důležitého týdne, kdy proběhne zásadní summit OSN o cílech udržitelného rozvoje. A právě jsme se dohodli na textu a budeme se soustředovat na realizaci. Takže jsme rádi, že jste tady a představte prosím vaši delegaci. U nás eh, musíme všichni mluvit do mikrofonu. Já vám eh, děkuji, paní předsedkyně, jako mm, předsedkyně našeho výboru i za své kolegy z výboru pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, jak se jmenuje ten příslušný výbor německého parlamentu. Takže my bychom vás rádi pozdravili. Trochu dlouho to trvalo, e, než jsme sem našli cestu e, do vašeho výboru v tomto e, volebním období. Jsme tady poprvé, ale jak se říká, možná Eh, nakonec se to podařilo. Eh, dnes bychom chtěli hovořit zejména o tzv. SDG. Víme, že v New Yorku se také tento týden koná velmi důležité zasedání, Jde také o to, jak mohou členské státy ukázat, že patří společně k Evropě a že chtějí společně hledat řešení Dovolte mi, abych ještě jedno oficiálně eh, poděkovala kolegovi Licovi, který se na nás obrátil dopisem eh, s tím návrhem, abychom se zúčastnili vaší práce a vašeho zasedání. Možná, že to nebylo jenom jeho přání, možná i dalších eh, kolegů vašeho výboru. Podle mě to byl vynikající nápad a na základě toho jsme tedy zorganizovali tuto návštěvu. My už jsme se dnes setkali s panem komisařem Mimicou a s dalšími, se kterými jsme hovořili o této problematice v souvislosti samozřejmě s tou migranční krizí. V Evropě dnes dopoledne jsme také vedli diskuse o SDG. To je skutečně jeden z nejrozsáhlejších konzultačních procesu, který byl velmi náročný, ale teď eh, dospěl ke svému konci. Samozřejmě, že ještě řada otázek zůstává otevřených ohledně evaluace, ohledně ověřování nebo ověřovacího mechanismu, ale i tak eh, se teď už eh, ukázalo, že všechny státy vyslovily své konkrétní závazky. Podařilo se překonat eh, ten rozpor mezi mm, severem a jihem. Vlastně všechny eh, země eh, souhlasily s tímto programem a formálně také sformulovali své závazky. Tento rok také se pomalu chvíli ke konci to, o čem my jsme se Eh, o čem jsme už mnohokrát diskutovali na našem výboru, jsou to také doporučení G7 z ELMO. I eh, vy jste tady v Evropě vyhlásili rok eh, pro rozvoj a čeká nás tady ještě celá řada velmi důležitých zasedání v průběhu tohoto roku, jako je například i to klimat, ta klimatická konference v Paříži v prosinci. Doufáme, že to všechno dospěje k nějakému konci, ale nestačí jenom plánovat tyto velké akce, kolikrát musíme reagovat i na nepředvídané události, jako, jsou, eh, jako je ta současná uprchlická krize, kde musíme ukázat, že jsme akceschopní a dokážeme eh, reagovat eh, tak, jak jsme to udělali my teď v německém parlamentu, kdy jsme museli velmi rychle zareagovat na vzniklou situaci. Museli jsme například přijmout to opatření a prostředky hlavně na řešení těch příčin eh, té uprchlické krize, na to podívat se, jak se situace vyvíjí v Turecku, v Jordánsku, v eh, Libanonu a v Libii. A myslím si, že ty diskuze, které my jsme vedli, se určitě eh, v podobném duchu nesly i tady v Evropském parlamentu. Ještě jednou děkujeme za tuto příležitost sledovat vaše práce a těšíme se na následující diskuzi. Okay, thank you very much. Um... Děkuji mnohokrát. Poprosím pana Stýra, aby se ujal slova. Nevím, jak funguje váš parlament, ale my máme zpravodaje a pan Stýr byl hlavním zpravodajem pro přípravu cílů udržitelného rozvoje. On vysvětlí naše stanovisko a potom přijde pan komisař Mimica. On už ohlásil, že bude mít spoždění, ale bude tady. A potom bude hovořit tedy komisař a dojde k výměně názoru, budete mít možnost se vyjádřit také. Pane Stýr, děkuji paní předsedkyně. Vřele vítám eh, poslance Bundes, a poslankyně Bundestagu, kteří se k nám nyní připojili eh, při této výměně názoru s komisařem Mimicou. V listopadu loňského roku parlament schválil usnesení které paní předsedkyně, poprosím vás, abyste si vypli mikrofon. Němčina je na prvním kanálu pro naše hosty, takže si prosím vypněte mikrofony. Tak prosím, Davore. Děkuji. Jenom jsem říkal, že to bylo v listopadu v loňském roce kdy Evropský parlament schválil usnesení, které určilo stanovisko našeho parlamentu k cílům udržitelného rozvoje po roce 2015 a touto cestou chtěl parlament přispět ke společnému stanovisku Evropské unie, které také vycházelo ze závěru Rady. A jak víte, v prosinci podle procesu mezivládního vědnávání, tedy v New Yorku byl schválen příslušný dokument a v tomto usnesení Evropského parlamentu jsme již zdůraznili význam zapojení národních parlamentů. Je tam konkrétní odkaz. A my jsme měli za to, že je velmi důležité, aby národní parlamenty byly zahrnuty nejen ve fázi realizace cílů držitelného rozvoje, ale i ve fázi, kdy se definují příslušné priority a zmínili jsme úlohu národních parlamentů i úlohu místní a regionální zprávy a samozprávy. A myslíme si, že je velmi užitečné že při této rozpravě jsou přítomni zástupci Bundestagu. Jedna z klíčových otázek, která byla zdůrazněna v tomto usnesení, bylo, že Evropský parlament vítá skutečnost, že nový rámec by měl být tedy celosvětový. Liší se to od minulých rozvojových cílů milenia, to se týkalo pouze rozvojových zemí, ale ten, je tu změna konceptu a už se to netýká pouze koncepce, kdy bohaté státy poskytují rozvojovou pomoc chudým státům, ale je tu vlastně univerzální soubor cílů, které se vztahují na všechny členy OSN. Takže se to týká také všech členských států Evropské unie. A samozřejmě při diskusích, které nyní očekáváme v New Yorku a po New Yorku. Klíčovou otázkou bude realizace cílu udržitelného rozvoje. Nyní se dostáváme k summitu OSN a bohužel text, který byl dohodnut, naštěstí nebude diskuse na poslední chvíli a velká pozornost se bude soustředovat na to, jak budeme realizovat cíle udržitelného rozvoje. Bylo dohodnuto 17 cílů a podle mých informací očekáváme, že budou zpracovány ukazatele a tyto budou popořeny ekosokem do března příštího roku. To bude další klíčová fáze, i když jde o e, technickou fázi, tedy výběr indikátorů, které evidentně budou znamenat eh, určité politické dopady, ale vidím, že přichází pan komisař, takže snad budu pokračovat eh, následně, pokud to tak bude v pořádku. Uh, ne, nic se neděje, pane komisaři, víme, že toho teď máte hodně. Děkuji vám, pane Stýre, za ten úvodní projev a Myslím, že samozřejmě ano, máme dohodu ohledně znění textu, to je dobře, ale obávám se e, trošičku, že když máme dohodu o tom textu, tak e, e, si kladu otázku, jak vážně budou, seriózně budou vlády k tomu dokumentu přistupovat, když vědí, že teď je to odsouhlasené. Vyberou si z toho jenom něco? Eh, já si myslím, že u nás eh, ta vláda dostala velký šok, když jsme jim řekli, že už příští týden eh, vy prostě musíte mít plán ohledně těch udržitelných, dlouhodobě udržitelných cílů. Nejenom Burundi a tyhle ty země, ale také Německo, Británie a další. A je to velká výzva v té rozvojové pomoci ten rámec pro udržitelné cíle jde dál. Je to součást eh, vlastně celého toho eh, udržitelného eh, tématu, i co se týče klimatu a tak dále. Nevím, jak je to v Bundes tak, ale tady v tomto parlamentu je takový špatný zvyk, že všichni pracujeme na svém písečku a nehledíme moc, co se děje vedle. Takže samozřejmě teď jsou tady velké problémy právě s tímto přístupem eh, eh, ve světle té velké krize s uprchlíky, protože se eh, věci nezdílejí. Každopádně teď vás tady vítám, pane komisaři. Samozřejmě kromě našich běžných členů v našem výboru pro rozvoj je tady také zást, tady zástupci Bundestagu. Vy jste eh, včera nemohl být přít, eh, minulý týden nemohl být přítomen na plenárním zasedání vzhledem k vašim dalším povinnostem v Africe. Eh, přijímali jsme tam určité dokumenty a zajímá nás teď váš názor. Máte slovo, pane komisaři. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci Evropského parlamentu a Bundestagu, členky a členové výboru pro rozvojovou pomoc. My se teď scházíme pouze pár dnů před velmi významným okamžikem po zhruba tříletém procesu, jsme připraveni přijmout program pro udržitelný rozvoj do roku 23 eh, před, eh, pokrok ohledně cílů milénia eh, má tady před sebou mezinárodní komunita obrovské výzvy. 1,3 miliard lidí žijí v extrémní chudobě. 800 milionů lidí eh, žije v hladu a eh, nějakých 700 milionů nemá přístup k pitné vodě. Stovky milionů lidí jsou bez práce, včetně mladých, eh, a naše přírodní zdroje klesají. Z, otázka bezpečnosti bezpečnosti energetické soběstačnosti a bezpečnosti v přísunu potravin se stává rizikovou. Jako příslušný komisař jsem Eh, velice rád, že se podařilo eh, úspěšně dokončit eh, ta jednání. Byla to moje priorita. Je mi jasné, že výsledek tohoto procesu zásadně rozhodne o tom, zdali se naše generace či další generace budou moci honosit úspěchem, či zda se jim nepovede. Eh, my jsme od doby, kdy se začalo vyjednávat o těchto důležitých dokumentech, vykonali dlouhou cestu. Dnes vám chci poděkovat za vaši konstruktivní eh, úlohu, za váš konstruktivní přístup, především vám, členkám a členům tohoto rozvojového výboru, i za vaši podporu a vaše eh, usnesení a podpora k konferencím na nejvyšší úrovni velmi přispěly k vytvoření e, stanoviska Evropské unie a k formování té celkové rozpravy. E, tato agenda představuje zásadní posun tím správným směrem. Je to mimořádná příležitost, abychom se věnovali svým e, sdíleným e, obavám, abychom vymítili jednou proždy chudobu, abychom zajistili udržitelný rozvoj. Je to mimořádný úspěch pro mezinárodní společenství a pro Evropskou unii, která byla oddána myšlence ambiciozního výsledku Turecku od samého počátku. Tato nová agenda je výsledkem tříletého procesu bezprecedentního rozsahu a e, hloubky zahrnuje výsledek e, třetí e, konference o financování rozvojové pomoci v červenci, přípravná práce otevřené pracovní skupiny o udržitelných cílech a následné kroky po konferenci Rio Plus a také zohlednění výsledku v mezidobí e, v oblasti e, úlohu mileni, e, úkolu milénia a cílu milénia. Zúčastnili se vlastně nejrůznější strany a občané eh, ze všech eh, zemí měli možnost eh, přispět. Agenda 23 zahrnuje celou řadu prvků, za kterými stojí Evropská unie. Například je to ambiciozní, souhrný a integrovaný soubor úlohů a cílů musím říct, že obsah cílů i úkolů je tady výrazně popsán. Je to integrovaný přístup k ekonomické, sociální a environmentální eh, podobě eh, cílů milénia. Je to obrovský potenciál, pokud by se podařilo vlastně tyto cíle implementovat paralelně zodpovědné instituce, právní stát, demokracie, mír a solidarita eh, tak, aby nikdo nezůstal pozadu, to jsou hlavní eh, parametry. Univerzalita a diferenciace eh, jsou také součástí agendy. Každá země a každá zúčastněná strana bude mít odpovědnost za, sdílenou, za sdílený program, který se bude odlišovat v návaznosti na konkrétní situace, schopnosti a program. Globální partnerství je tady jasně popsáno. Je tady zřetelný posun k novému eh, cílu, k, eh, eh, zdůrazňuje se význam vnitrostátních opatření, vnitrostátních akce a také závazek ke koherentnosti, který musí sdílet všichni. A právě i vstupy z ADIS jsou důležitou součástí celé agendy. E, mechanismy následných kroků a revize musí být posíleny na národní i regionální úrovni. Můžeme být velmi hrdí na e, příspěvek Evropské unie. My jsme tady jasně eh, jednali eh, v pozici jednotné a silné a to také bylo eh, zásadní. Hráli jsme důležitou roli, byli jsme těmi, kteří jsou prostředníky a drželi jsme se svých priorit. Mohu vás ujistit o svém od hodlání zajistit, aby Evropská unie zůstala jednotná a zavázána globální solidaritě a udržitelnému rozvoji jak doma, tak v cizině. Už teď máme na co ukázat. Evropská unie a její členské státy eh, byly a jsou největším dárcem oficiální rozvojové pomoci. My jsme eh, samozřejmě cíl 0,7 eh, v rám, eh, z HDP věnovat na rozvojovou eh, pomoc společně s Norskem potvrdili i nadále. Bohužel víc nás prozatím není. Zároveň jsme také znovu opakovali své, svůj závazek ohledně člen rozvojových zemí pro ty nejméně rozvinuté chceme zvýšit pomoc z 0,15 na 0,20 HDP a to v rámci trvání agendy. Zůstáváme eh, i nadále eh, s nejotevřenějším trhem pro dovozy a jsme politicky zavázáni eh, se se snažit maximálně politicky koherentně eh, realizovat cíle Milány, ale můžeme stále dělat víc a lépe. Musíme toto, eh, tento moment skutečně maximálně využít. Hlavním testem bude, jak se nám podaří zajistit skutečnou transformaci. Pracujeme společně, aby tyto cíle, udržitelné cíle, nebyly pouhými přáními, ale skutečně realizovanými skutky. A to na každodenním základě v Evropské unii, v každém našem partnerském státu se snažme Eh, implementovat své úkoly. Ovšem toto je otázka globálního partnerství. Patří tam parlament, eh, patří tam občanská společnost, akademická eh, komunita a dále. Parlamenty mají vždycky a měly svou roli jde o to vytvářet fórum, diskutovat, jak nejlépe tuto agendu prostřednictvím politik a akcí učinit skutečností a samozřejmě je třeba mapovat eh, postupy a eh, eh, být přítomní a nutit vládu, aby skládala účty. Jsme totiž odpovědní vůči svým občanům. Systematický sběr, vykazování a analýza údajů od samého počátku a především na té místní úrovni, to bude zásadní pro úspěch celé agendy. Musíme pracovat na e, skutečně spolehlivých a harmonizovaných údajů. Dovolte, abych závěrem řekl, že univerzita a sdílená odpovědnost také znamenají, že nová agenda musí být e, E, velmi e, plně reflektována v evropských politikách. Musíme v tomto směru jít příkladem společně s dalšími komisaři a komisařkami. E, diskutujeme teď, jak by měla Evropská unie reagovat na tu úžasnou příležitost, kterou představuje Agenda 23 a jak využít těch udržitelných cílů v vnějších a vnitřních politikách. My jsme připraveni toto všechno implementovat a ostatním pomoci, aby nás mohli následovat. Naše myšlenky budou e, ještě rozpracovány v následujících týdnech a to rovněž na základě naší dnešní diskuse. Ale dovolte, abych se podělil s vámi o ty hlavní prvky, které podle mého názoru musí eh, činit součást naší odpovědi. Za prvé, musíme být maximálně inkluzivní. Musíme zahájit široce koncipovanou veřejnou konzultaci, kde by byly občané, členské státy, partnerské organizace, eh, místní samozpráva, občanská společnost, soukromý sektor. Za druhé, potřebujeme koncizním, ale zároveň souhrným způsobem definovat eh, naší obecnou aktivitu eh, směrem k těm udržitelným cílům zohledněním jak vnitřních, tak vnějších politik. A v neposlední řadě potřebujeme detailnější a klíčovější odpovědi v některých klíčových oblastech. Už teď máme velký eh, a silný rámec ohledně konsensu, co se týče týče rozvoje, ale je třeba si toto znovu e, uvědomovat a je třeba i toto aktualizovat poté e, a dát to do souladu s agendou a úkoly e, do roku 2023. Je třeba, abychom se s ostatními podělili o názory, zdali je třeba toto e, nově přepracovat a e, jak e, víc ještě akcentovat naše politiky. Jak ví, jak vidíte, tak naše práce je velmi ambiciozní, je třeba ještě více posílit spolupráci s jednotlivými zúčastněnými stranami. Já jsem připraven s vámi eh, se o to pokusit, spolupracovat a součástí toho, této spolupráce je i naše dnešní výměna názorů. Máte také eh, tento velmi zajímavý a užitečný materiál, který připravilo naše oddělení pro výzkum, kde jsou uvedeny všechny ty podrobnosti o tom, jak se plánuje eh, naplňování té agendy pro eh, cíle nebo cíle udržitelného rozvoje. Doufám, že to dostali i naši kolegové z Bundestagu, protože tady také byla řeč o tom, že i národní poslanci musí dohlednout naplnění těchto cílů. Řada kolegů se přihlásila o slovo, paní Vor bude mít slovo jako první a pokud uh, se budete chtít přihlásit o slovo, já bohužel nevidím dobře na vaše jména, taky musíte ty cedulky zvednout, ale čím více se přihlásí do debaty, tím eh, méně času budeme potom mít k dispozici. Když zvednete ty cedulky, tak si vás budu moci zapsat. Děkujeme vám. A paní Vol má slovo. Děkuji vám, paní předkyně. Já nechci eh, dlouze hovořit, já bych chtěla dát příležitost vystoupit svým kolegům. Chtěla bych ještě jednou eh, zdůraznit, že se skutečně jedná velmi ambiciozní agendu, která tímto byla eh, tímto vznikla, je potřeba se postarat o to, aby všichni aktéři Eh, se jí účastnili a splnili svou roli. Nestačí jenom eh, sepisovat nějaké dohody, ale všichni by měli spolupracovat v rámci nového globálního partnerství do uzavřeného do roku 2030. To dřívější rozdělení mezi dárci a příjemci, mezi prvním, druhým nebo třetím světem, to už se konečně ruší a teď jde skutečně o společnou odpovědnost všech za eh, všechno, za všechny obyvatele naší planety. Eh, nese se to tady v novém duchu, ale samozřejmě je evidentní, že každý stát má před sebou eh, úplně jiné podmínky. Některé státy už udělali kus té cesty, některé mají před tebou tu cestu ještě celou, ale je tady řada podcílů, jejich splnění bychom měli ověřovat v rámci ověřovacího mechanismu, abychom věděli, jestli skutečně všichni státy ehm, tu cestu sledují, drží se jí a aby také nevznikala přílišná byrokracie a aby eh, se ty cíle plnily co nejefektivnějším způsobem. Tolik ode mě, je tady řada kolegů, kteří eh, by se také rádi přihlásili o slovo a já eh, jim tímto chci tu příležitost dát. Děkuji vám. Eh, tím nám vyjde na každého asi minuta a půl. Eh, pane Stýre, vy jste se předtím, eh, vy jste předtím skončili něco dříve, když přišel pan komisař, tak vás se tady, jestli chcete ještě něco dodat, potom dáme slovo jednomu z členů našeho výboru a potom zase jednomu poslanci z Bundestagu. Děkuji vám, paní předsedkyně, no velmi stručně. Chtěl bych říci, že my si velmi vážíme práce eh, komise v tomto směru. Myslím si, že eh, Evropská unie dosáhla toho hlavního cílu v těch jednáních. Teď budu eh, jak to pokračovat. Mám tři krátké otázky, které, na které by nám potom komise mohla odpovědět. Je to tedy důležitost dobré zprávy a také SDG 2016, jde o to, jak zajistit mír, bezpečnost a rozvoj. Ta současná prchlická krize jenom eh, eh, zase důrazně ukazuje na to, že jak moc se musíme zaměřit na provádění té globální agendy. A to by také mělo patřit prioritám Evropské unie v rámci této spolupráce. Potom jde také o ten systém řízení v rámci EU. Ten proces SDG by měl být univerzální. Ehm, co se týče v tom eh, vykazování a ehm, monitoringu, tento proces by měl fungovat podobným způsobem ve všech českých státech. A třetí otázka se týká obnoveného globálního partnerství. Tady bude velmi důležitá rola i těch nově vzniklých ekonomik, i ty budou mít větší, přis, více přispívat do toho procesu. Ovšem teď ale jsme svědky recese v Brazílii, poklesu růstu v Číně a vidíme, jaké problémy má Rusko. A chci zeptat, jestli to bude mít nějaký vliv na to obnovené globální partnerství. Dobře, tak uděláme si kolo eh, našich řečníků z politických skupin, potom zase dáme příležitost kolegům eh, z Bundestagu. Bojzo a potom Charles Gerens. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Já jsem velmi rád, že tady dnes s námi jsou kolegové z německého Bundestagu. Myslím si, že to je velmi dobrý příklad i pro ostatní eh, kolegy z našich členských států, že by bylo dobře více propojit práci Evropského parlamentu a národních parlamentů, třeba právě v oblasti rozvojové spolupráce. A měli bychom to dále rozvíjet. Chtěl bych poděkovat eh, Ivovi eh, Stírovi za jeho práci. Myslím, že se nám podařilo nastartovat velmi dobrou spolupráci mezi skupinami v Evropském parlamentu a chci poděkovat komisaři Mimicovi a Pibalksovi. Ten eh, tu půdu připravil eh, v minulosti velmi dobře. Já se teď nechci vyjadřovat k počtu těch konkrétních eh, cílů, jestli jich má být 10 nebo 16. Myslím, že ta nová filozofie je nastavená dobře, jde o skutečně globální partnerství to by mělo být rozhodující, mělo by se konečně skončit s tím uvažováním eh, v eh, o rozporech mezi severem a jihem, to už by mělo skončit, ale vzhledem tomu, že tady jsou ještě naše kolegové z Bundestagu, tak bych chtěl říci, že jsme se před 15 lety dohodli, že všechny české státy budou usilovat o to, aby na rozvoj pomoc 0,7 HDP. Eh, teď je to v Německu 0,4 HDP a eh, nevypadá to, že by se to v blízké době zvýšilo, ať už byla u moci levice nebo pravice, tak eh, bohužel tato politika neměla dostatek lobbystů, kteří by na to poukazovali. Ale teď vidíme, že k nám proudí uprchlíci například ze Sýrie nebo i z jiných zemí a právě to je ta chyba, protože ty prostředky měly jít na Eh, potírání těch příčin této uprchlické krize a proto bychom této příležitosti měli využít proto, abychom eh, dali jasně najevo, že eh, musíme se seriózně zabývat tím, kolik prostředků bude věnováno na rozvojovou spolupráci, protože jsou to dobře investované peníze. Asi jsem měla vysvětlovat, vysvětlit našim kolegům, že Eh, teď hovořil náš kolega z CPP, e potom eh, za sociální demokraty a teď bude hovořit Charles Gerenc za eh, liberály. Děkuji, paní předsedkyně. Nebyl jsem tam a tady, ale slyšel jsem na telefonu to, co říkal pan komisař Mimica. To na mě udělalo poměrně velký dojem. Hovořil jste, pane komisaři, s velkým odhodláním a já vám za to děkuji. Myslím si, že Evropská unie svou práci odvedla poměrně dobře. To vedení ze strany komise a ze strany služby pro vnější činnost fungovalo. Udělali jsme maximum pro to, abychom dospěli k tomu výsledku, který teď před námi je. Také víme, že Evropská unie nemůže udělat úplně všechno. Víme, že veřej, na veřejný sektor všechno také nezvládne, ale každý musí udělat něco. Evropská unie Samozřejmě, co se financování týče, tak eh, tady má eh, určité, určité problémy. Komise není za všechno odpovědná, za ten obrovský finanční pro pad, pokud by se nám podařilo ten eh, cíl, eh, který jsme si před 15 lety stanovili, 0,7%, tak nejsme na tom tak, jak na tom teď jsme. Vzpomeňte na to, co říkal předseda Schulz eh, minulý čtvrtek. Připomínal členským státům, E, příspěvek, který slíbili e, a jde o to také podpořit finančně Jordánsku, e, Líbii a Sýrie a dospěli jsme k jednomu procentu požadované částky. Takže víme, že právě tam začíná řešení problému u jeho kořene, v tom regionu. A je tedy za, zapotřebí eh, si uvědomit, že tady je obrovská nebezpečí, že se tady a tomu se nevyhneme, že se tady prostě budou valit další desítky tisíc eh, lidí z toho regionu k nám. Nemůžou to řešit pouze některé státy a ostatní, aby se vezli. To je nepřípustné. Eh, já jsem velmi rád, že tady dnes jsou naše kolegové z Bundestagu. Ehm, Myslíme si, že to je eh, dobrý nápad, aby jsme eh, se takto vzájemně obohacovali. Chtěl bych navrhovat, eh, navrhnout následující věc. Chtěl bych říci jednu věc na adresu našich kolegů. Bylo by dobře, aby české státy se zavázaly k tomu, zdůvodňovat před tímto výborem nesplnění těch závazných cílů pro udržitelný rozvoj to by měl být proces, který by měl fungovat paralelně s těmi finančními závazky, které již v této oblasti fungují delší dobu, protože jinak členské státy dávají jenom prázdné sliby. Do roku 2015 eh, měli eh, splnit ten cíl 0,7 HDP veřejných prostředků Teď se to odkládá na rok 2030, v roce 2030 to také nebude splněno, potom se to odloží rok 2050. Pořád budou vznikat nějaké nové eh, harmonogramy a proto by mě zajímalo, co si myslíte o té nové pracovní metodě. Možná, že bychom se o tom také mohli pobavit. Děkuji. Eh, Sanchez, eh, sjednocená levice. Děkuji, Lindo. Děkuji vám, pane komisaři. Co se mne týče, tak to úplně nejzásadnější je dobře pochopit, že tato strategie má univerzální rozsah a je tedy třeba vymanit se z té parciální uh, Eh, z toho parciálního přístupu, který byl tím naším přístupem až dosud. A neznamená to ale, že se musíme eh, že musíme zavřít oči před potřebami jihu. Je to sdílená eh, odpovědnost, ale není úplně stejná. V průběhu let se sever obohatil na úkor jihu a to nechalo vzniknout určitým určité odpovědnosti. A je třeba být koherentní. Musíme respektovat závazky, které, které jsme si na sebe vzali formou smlouvy. Nemůžeme ochuzovat naší zahraniční politikou, konkrétně obchodní politikou, jich je také zapotřebí, aby národní a regionální strategie byly ambiciozní a aby tady prostě existovalo skládání účtu a kontrola opravdu důsledné. Inkluzivní participativní charakter eh, je eh, rozhodující, společnost musí hrát svou roli. Mám tady otázku, či vlastně více otázek, pane komisaři. Co chcete dělat, eh, abyste zajistili, že vnější obchodní politika Evropské unie nebude v rozporu s cíly milénia? Dá se říct, že uděláte něco pro to, aby se v obchodních smlouvách, dohodách respektovaly také otázky lidských práv. Zajímalo by mě, že tady, tady bude nějaký program Maria Hojpuk za zelené, prosím. Já vás tady srdečně vítám, kolegové z Bundestagu, vítejte v Evropském parlamentu. Mm, chtěla bych využít toho krátkého času proto, abych eh, položila několik otázek panu komisařovi. My samozřejmě také vítáme toho, že v tomto, roce, v tomto týdnu by mělo dojít ke schválení agendy 2030 a můj kolega Neubert už říkal, že se to celé opírá o novou filozofii, eh, zúraznil to globální partnerství, to všechno je velmi důležité, ale měli bychom si vědomit, že to jsou všechno hezká slova, která by měla být eh, provedena, prováděná v praxi a to důsledně. Eh, víme, že mm, máme velmi kontroverzní zemědělskou politiku, obchodní politiku, že tady dochází k úniku mm, daňových příjmů do jiných zemí a to všechno komplikuje plnění těchto cílů. Stejně tak i eh, když došlo k vyslovení těchto závazků před několika lety v Addis Abebě, tak také nebyl stanoven žádný mechanismus, který by měl dohlédnout na to například, aby nadnárodní firmy eh, danily své zisky tam, kde se vytvářejí, aby eh, nedocházelo k vytváření těch zisků na úkor plnění cílů tisíciletí. Proto se chci zeptat, jak by se měla zreformovat institucionálně Evropská unie, aby zajistila konzistentnost všech svých politik. Aby to vždycky nebyla jenom malá skupina expertů, kteří mají eh, danou oblast na starosti. A možná, že by eh, to měl dostat do své působnosti komisař Timmermans, který by potom mohl koordinovat um, ekologickou politiku, politiku rybalovou, zemědělskou politiku a všechny věci, které mohou mít vliv na udržitelný rozvoj. Něco se musí měnit i v rámci komise, aby eh, to dospělo ke stárnému cíli. Thank you. Děkuji. A není Ignacio Corao za FDD. Děkuji. Vítáme pana komisaře Mimicu. Vítáme kolegy z Bundestagu. Já jsem poslouchal pana komisaře a mám pocit, že zvolil správný postup a skutečně má správné ambice. Sdílíme jeho cíle, všechny, i když se dobře uvědomujeme, že některé z nich nebudou nikdy dosaženy, protože je nemožné jich dosáhnout. Je skvělé mít eh, vznešené cíle, ale pokud nemáme konkrétní nástroje, které umožní zkontrolovat jejich uplatnění, zejména v oblasti obchodní politiky a našeho postoje k našim vlastním nadnárodním společnostem, pokud my nebudeme sami eh, hlídat naše nadnárodní společnosti z našich zemí v eh, rozvojových zemích, tak my dobře víme, že problémy rozvoje často souvisí právě s jejich postojem a to trvá desetiletí v některých případech. Já bych chtěl zdůraznit nezbytnost eh, respektovat závazek 0,7%. Ale v současnosti o čem hovoříme? Hovoříme o uprchlících, o migraci. A je zřejmé, že existuje souvislost mezi příčinami této migrace, což jsou často příčiny ekonomické, ať už jde o migranty nebo uprchlíky. Proč se nesoustředit právě na význam eh, rozvojové politiky a pomoci rozvoji v rozvojových zemích? Proč nezdůrazňovat a požadovat, aby těch 0,7% bylo, byla povinnost a nejenom krásný slib? Děkuji a kolegové, z Bundestagu mám tu čtyři jména, přečtu je tedy paní Hans, Handel nebo Hanco? Paní Hanco, paní Keller, Köffler, pan Kelleric, Kakovic a pan Zeller. Takže čtyři řečníci. Takže paní Hansl jako první a možná také uveďte, z které strany jste. Thank you, Madam Chair. Děkuji. Budu mluvit německy, protože budu moci mluvit rychleji. Ale paní předsedky, nezapomínejte, že je zde tlumočení. Um. Já, bych se chtěla také připojit k té diskuzi, která před chvíli tady začala tím návrhem kolegy Gerence, to je velmi zajímavé, zejména když to teď stáhneme na eh, Spolkovou eh, republiku Německo, tak to je asi největší skandál. Jedna z nejbohatších zemí na světě pořád věnuje pouze 0,4 na eh, rozvojovou pomoc. To je velká ostuda. Ale současně bych chtěla varovat před tím, aby rozvojová politika nebyla eh, chápana jako eh, něco, co může napravit chyby eh, z jiných politik, ať už je to obchodní politika nebo zemědělská politika. Jde o to, jak bojovat proti globálním nerovnostem, protože víme, že na jedné straně máme obrovské bohaté jednotlivce, kteří disponují Eh, tolika, eh, nebo takovým majetkem, jako zbývá polovina světa, tak je to eh, věc, která se musí řešit a řešit to musí prostřednictvím obchodní politiky, ale jiných politik, to potom mají na, to má na starosti Evropská komise, která vyjednává ty obchodní dohody nebo prostřednictvím tzv. EPAS. Jde o to, aby Eh, africké státy se mohly bránit vůči vyděračské politice Evropské unie, jak eh, byla formulována v minulosti. A musíme zapojit eh, i další oblasti, například i Hospodářský výbor by měl diskutovat o těch cílech rozvojové, udržitelného rozvoje a my bychom tady potom zase měli rozhodovat o ekonomické politice, aby to všechno bylo propojeno, protože dokud se nezmění toto oddělení, těch různých sektorů, tak při, může vytvářet celá řada různých eh, textů, ale eh, to v praxi nic nezmění. Vidím, že už mi nezbývá moc času a proto chci říct, že hlavním nebo ten jediný prostředek, jak můžeme změnit tu současnou nevrovnou situaci, je, je změna hospodářského systému. Eh, ještě jsem chtěla říct, že jsem za stranu D-Linke. Um, a teď má slovo paní Kefle. Děkuji. Já eh, jsem velmi rád, že tady mohu být. Já zastupuji sociálně demokratickou frakci eh, v německém eh, Bundestagu. Všem nám jde o univerzálnost cílu pro držitelný rozvoj. Už o tom tady bylo řeč. Teď v tomto týdnu má dojít ke schválení těch cílů a proto teď se musíme zaměřit na to, aby se to promítlo do reálného života. Ehm, pro mě konkrétně to znamená, že se musí měnit například obchodní politika, například eh, naše obchodní dohody, když spíráme na cíl 8, tady jde o důstojnou práci pro všechny, tak eh, to se musí začít brát skutečně vážně. Například normy ehm, Mezinárodní organizace práce musí být jádrem všech těchto obchodních dohod se třetími státy. Nemůže to být eh, schováno někde v té kapitole o určitém rozvoji a musí se to důsledně kontrolovat a e, prosazovat. Takže musíme se e, zamyslet hlavně nad tím, jak prosazovat e, tyto cíle v praxi. A druhá věc, o které jsem se chtěla zmínit, je financování. O tom už byla řeč, že ten cíl 0,7 plní jenom málo států. Všichni se za to trochu stydíme. Eh, vidíme, že eh, teď se to všechno odkládá až do roku 2030. Eh, je jenom v Evropské unii málo výjimek, které to skutečně plní. A ta druhá část financování ale souvisí také s tím únikem daňových příjmů do zahraničí. A tady rozhodně nestačí, aby vznikla podobná iniciativa jako ta z Addis Abeby, ale musíme se podívat na tom, co se děje, děje s těmi příjmy nadnárodních eh, korporací. Takže se musíme podívat na to například, eh, jak eh, transparentní je těžba surovin. Chtěl bych připomenout například ty minerály nebo suroviny z oblastí, kde přetrvávají konflikty, jaké to může mít dopad na boj proti chudobě, boj proti hladu v těmto, těchto zemích. A když nebudeme dostatečně konkrétní eh, v těchto ekonomických záležitostech, které se nám nepodaří hlad eh, vymítit, protože bez konkrétního vyjádření to všechno bude jenom prázdná slova. Ano, ty konfliktní suroviny, to eh, také souvisí s tím, jak se k tomu postavily vlády členských států a dokud ty nebudou vystaveny dostatečnému tlaku, tak Eh, na to nepřistoupí. Já jsem eh, se tedy zúčastnila té rady, tam jsem slyšela zástupce členských států, tedy našich vlád, které odmítají eh, na plní toho cíle přistoupit. Rozhodně to není chybou Evropské komise. Pan Kekeric má teď slovo. Děkuji, já jsem Uwe Kekeric, jsem zástupce Zelených Bundestagu ty eh, cíle by tak měly být bez změn schváleny v New Yorku. Někteří s tím spokojení eh, budou, někteří si budou myslet, že to nebylo dostatečně využito, ale teď bychom eh, měli vycházet z toho, že ty cíle platí a měli bychom se naučit to, co nejvíce využívat. Ale potřebujeme k tomu zohlednit dvě věci. Je evidentní, že tento cíl nepovede k naprosto, vzniku naprosto nového světa a nebude to znamenat to, že se všechno přes noc změní. Měli bychom se také zabývat tím, proč se ne, tyto cíle neplnily v minulosti, proč by nám ukázali, by, protože to nám ukáže, proč ty procesy nefungují. Je potřeba, aby ty cíle byly zabudovány do nějakého systémového řešení a musí vycházet z nějakého strukturálního procesu a ty tři nejtěžší oblasti už tady byly zmíněny, jsou to daně a finanční systém. Tyto struktury se musí globálně změnit. Potom je to ten obchodní systém, i ten je potřeba fundamentálně zreformovat a potom je to oblast zemědělství a rybolovu. I to se musí v globálně měřítku všechno změnit. A když se nám podaří dosáhnout strukturálních změn v těchto třech oblastech, tak potom bychom mohli, tak, mohli také dosáhnout to, če, co lze nazvat důvěryhodností a teprve na základě toho dosáhnout univerzalismu. Evropa musí začít s tím, stanovovat závazné standardy v různých oblastech, jako je výroba textilí, těžba surovin eh, a tak dále. A jasné musí být rovněž i toho, že cíle udržitelného rozvoje budou úspěšné pouze tehdy, když eh, bude Paříž, eh, nebo jednání v Paříži úspěšné. Pokud se zhroutí to jednání v Paříži, tak eh, nebylo úspěšné ani u cíle udržitelného rozvoje. Pane Mimico, vy už jsme spolu mluvili dnes dopoledne, abyste říkal, že celá tato agenda eh, bude doprovázena robustním monitoringem. Mě by zajímalo, jak to bude eh, vypadat a jak je možné to sladit s tím, že vlastně ty přísliby jsou všechny dobrovolné. Děkuji, pan Celer. Já jsem jmenuji Johannes Cel, jsem eh, zástupcem křesťanských demokratů Bundestáku. Jsem také velmi rád, že tady dnes můžeme eh, být a vést eh, společně diskusi. Považuji to za velmi důležité. Dnes tady mnohokrát zaznělo slovo koherentnost a je dobře, že je to spojováno s těmi cíly SDG, které by teď měly být schváleny. Je to obrovský úspěch Lisva, když si uvědomíme, jak dlouho se o tom diskutovalo a kdo všechno se na tom podílí, ale z našeho pohledu, tedy z německého pohledu, je to pořád eh, příliš krátký skok eh, dopředu. Mladí lidé jsou netrpěliví, jsou dnes čím dál tím lépe informovaní prostřednictvím informačních technologií a proto si myslím, že bychom měli být ofenzivnější, měli bychom mnohem aktivněji působit na to, abychom urovnávaly konflikty na světě. A ještě chci říct jednu větu k tomu cíli 0,7 HDP. O tom se v Bundestagu diskutuje velmi dlouho, ale chtěl bych tomu ještě dodat, že eh, pořád ještě není jasné, co všechno vlastně patří do toho cíle, co tam je možné započítávat. A proto asi nemá teď cenu nějak bránit německou vládu, protože přes všechny snahy se v nejbližší době nepodaří dosáhnout navýšení na 0,7 A jde také o to břemeno oprchlické krize. To sebou také nese značné náklady a ty náklady by měly být rovnoměrně rozloženy v celé Evropě, ne eh, aby to neplatili jen, eh, jen několik málo statí další věc, eh, o které tady ještě nebyla řeč, je eh, daň z finančních transakcí, která byla už v Německu schválena a možná, že i tady by to řešení mělo být celoevropské. Děkuji. Eh, pan komisař, na vás byla řada otázek, ale ještě bych chtěla dát slovo ostatním, ale prosím, omezte se na jednu minutu. Děkuji, eh, pane komisaři, eh, chci vám popřát hodně úspěchů při plnění těchto cílů. Jak už jste to slyšeli od našich kolegů z Bundestagu, tou hlavní otázkou je, jak bude možné ověřovat plnění těch kritérií nejnapínavější na, tím, eh, na tom bude, jakou strategii zvolíte a jak to potom, jak se to potom promítne do vztahu se českými státy. Velká potřeba, aby to fungovalo koherentně, abychom měli k dispozici jakousi matrici, která nám ukáže, eh, nebo celkový přehled toho, jak se komu daří co plnit. Javier Javier Nát nyní. Když eh, cestujeme eh, do Afriky, nejen při návštěvách eh, konferencí a ministerstev, tak jsme na hřbitově slonů. Jde o nemocnice, které jsou prázdné a tam vidíme modrou vlajku se zlatými hvězdami Evropské unie. 0,7% to je náš cíl, ale jak je to s korupcí? Vy znáte ten problém kleptokracie, která vládne a která si značné procento odčerpává do vlastních kapes. Bude Evropská unie i nadále stavět školy a nemocnice, které jsou pro nikoho, pokud neexistuje skutečná kontrola pomoci a podpory, tak to, co děláme v Africe, tak stavíme krásné prázdné budovy pro slávu místních orgánů, zejména proto, aby mohli odčerpat určité procento korupce. Vaše zpráva je skvělá, program 2030. Já vám gratuluji k této skvělé zprávě, ale jak to vypadá s hodnocením toho, co se už udělalo? Bude to vůbec efektivně využito? Protože stavět proto, abychom zapomněli, to je k ničemu. Stavět znamená udržovat při životě korupci. Děkuji, Beatrice Besera. Já vím, že máme málo času a já bych eh, chtěla slyšet odpovědi pana komisaře Mimici, tak velmi stručně bych chtěla zdůraznit skutečnost, že bychom neměli zapomínat na samotné téma tohoto programu, proměnit náš svět. Co musíme změnit, abychom změnili náš svět? V současném kontextu na základě evropských institucí je obtížné dát eh, našim obyvatelům na srozuměno, že práce v terénu je zásadní. My sami musíme být eh, přesvědčeni, protože vzhledem k hladu, k válkám, ke konfliktům, k migračním jevům, vzhledem k radikálnímu extremismu, pokud eh, nebudeme pracovat u zdroje, u kořenů, tak Evropská unie nebude mít nikdy efektivní činnost. A musíme mluvit jednotně eh, v OSN. Ta myšlenka Rady pro udržitelný rozvoj naroveň Rady bezpečnosti se mi jeví jako zajímavý námět. Děkuji, paní předsedkyně. Jedna poznámka, vlastně dvě poznámky. Pane komisaři, myslím, že jste asi jediný v této diskusi, včetně eh, diskusi, kterou jsme měli po roce 2015, který hovořil o ženách a dívkách a já vám za to děkuji. Ale je to tak trochu ostuda, že řada z nás si myslí, že eh, problematika žen a dívek je v pořádku a když máme dvě nebo tři minuty, tak to nestačí jenom zmínit ženy a dívky a já vás chci vyzvat, abyste pokračoval s touto důležitou dimenzí eh, eh, rozvojových cílů. A já bych uvítala, kdybyste to mohl rozvést. Jak si myslíte, že gender a práva žen a dívek mohou být skutečně eh, uplatňována v nadcházejících cílech eh, udržitelného rozvoje? Eh, řada kolegů hovořila o, o odpovědnosti a my vlastně hovoříme o vaší zprávě, která zmiňuje právě tuto míru odpovědnosti a také hovoříme o politické konzistentnosti pro rozvoj a potřebě více investovat a držet se i minulých závazků. Děkuji. Máte asi 20 sekund, Eli. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane komisaři. Vítáme kolegy z Bundestagu. Evropská unie musí hovořit jednotým hlasem a my, nám se to podařilo, my jsme byli schopni sehrát eh, pozitivní roli. Jsme všichni velvyslanci těchto cílů a kolegové z, eh, naši kolegové z německého Bundestagu vynaloží veškeré úsilí, aby také přesvědčili své kolegy a spoluobčany, pokud jde o tyto nové cíle. Tragická krize uprchlíků ukazuje, že jsme ve světě, který je poznamenán nesnesitelnými nerovnostmi. Klimatické změny jsou často základem těchto migračních toků, takže potřebujeme ještě další zdroje než ty, které nám dávají vlády, abychom dosáhli těchto cílů a pokud si přejeme konzistentní politiky. Generální ředitelství komise, co dělají tyto, tato generální ředitelství, aby politiky Unie byly v souladu s novými cíly? A jak vlastně své politiky uvedou do souladu s těmito cíly a jaká bude role našeho parlamentu a dalších institucí, pokud je o follow-up, pokud je o monitoring. Erika, 30 Velmi stručná otázka na Evropskou komisi. Připravuje Evropská komise nebo e, připravila komisi, stra, komise strategii, která umožní konzistentně aplikovat tyto, tato rozhodnutí a sledovat je tedy rozhodnutí z Addis Abeby případně z Paříže. To bylo telegrafické, 40 vteřin. Já nevím, nakolik eh, máte prostor, musíte odejít už teď nebo až pět minut po pát. Jsme velmi pružní, ale nevím, jestli naše, náš let bude také velmi pružný. Máme ještě pět minut ale nezlobte se, pokud vás eh, nenápadně opustíme. Pan komisař tu zůstane a, a nyní tedy odpověste na ty otázky německých kolegů. Zemena, jak EU a české státy budou spolupracovat. Děkuji. Děkuji mnohokrát za vaše vystoupení, za otázky, komentáře, za příspěvky v této klíčové fázi proměny globálního programu v evropskou reakci, v evropskou realizaci, tedy programu 2030. Já jsem hovořil o třech fázích příprav na globální evropskou reakci na cíle udržitelného rozvoje, veřejná konzultace, rozšíření toho dokumentu, a realizační politika a potom revize našich klíčových rozvojových politik. Takže v tomto kontextu vidím, že náš cíl by měl být eh, dospět k evropskému koncenzu o rozvoji. Nerevidovat ho pouze, ale skutečně dospět eh, třeba k úplně novému evropskému rozvojovému koncenzu, který by skutečně vytvářel evropskou reakci na realizaci eh, cílů udržitelného rozvoje. Protože tohle to právě potřebujeme. Nepotřebujeme 29 eh, prováděcích politik udržitelného rozvoje. 28 plus eh, politiku Evropské komise. My potřebujeme dát dohromady všechny instituce Evropské unie, parlament, radu, komisi, což znamená také všechny členské státy. A abychom vytvořili takovou globální, takový dokument globální politiky, tak to musí odrážet i konzistentnost té politiky. Nemůže to být pouze konsenzus o tom, jak bychom měli působit v oblasti rozvoje, ale skutečně materiál, který by eh, postihl i všechny ostatní politiky Evropské unie zcela konzistentně. To je důležité. To je důležité na tom přístupu a to je není před námi. Ale musíme udělat ještě více, než jenom eh, vytvářet jednotný evropský přístup k realizaci cílů udržitelného rozvoje. Hovořili jsme jednotným hlasem během vyjednávání. Musíme i nadále hovořit při realizaci jednotným hlasem za Evropskou unii. Ale to ještě nestačí. Musíme také vytvořit nový, nové rozvojové paradigma a zapracovat je do strategických dokumentů, jako je Evropa 2020. A proto Evropská komise velmi brzy zahájí slučování politickou konzistentnost pro rozvoj spolu s eh, celkovou politikou Evropské unie, abychom vlastně připravili půdu pro dosažení našich rozvojových cílů doma podle konceptu univerzality nového programu, tedy bez ohledu na časový rámec a na revidovanou strategii 2020 a rozvojové dokumenty, které jsou interní, tak to musí být v rámci udržitelnosti, konzistentnosti všech evropských politik. Musíme skutečně na tom spolu působit doma a evropský konsenzus musí tedy také se promítá do, do, do služeb externě. My jsme skutečně byli důrazní při zapracování do programu eh, více konkrétnosti, pokud jde o skutečný vztah mezi mírem, spravedlností, právním státem, demokracií a rozvojem. A pro mě eradikace chudoby také znamená eradikaci chudoby v demokratických v, v demokracii, v dodržování lidských práv, v oblasti právního státu. Nemůže být plnohodnotného rozvoje bez pokroku v oblasti bezpečnosti, lidských práv a demokracie. A to se musí také promítnout do našeho nového rozvojového koncenzu. A ta provázanost a takový evropský přístup vlastně spojuje mír, spravedlnost a lidská práva a demokracie spolu s rozvojovými cíly. To se musí promítnout do nového rozvojového koncenzu a musí to být také vlastně obsaženo v našich každodenních rozvojových krocích. A pokud je o rovnost pohlaví, nesmí to být pouze vlastně no, prázdné hlásání rovnosti. A není to jenom ženská problematika, ženská otázka. Musí to být společná aktivita a my navrhujeme nový genderový rámec, který vlastně naváže na zlepšení postavení žen a na nové přístupy v oblasti rovnosti. Musím to být velmi ambiciozní akční plán, který bude vlastně eh, posuzovat každý rozvojový program a projekt z, z úhlu pohledu tedy rovnosti pohlaví. Do jaké míry přispívá tomuto cíli rovnosti pohlaví? Třetí politika, to je eh, důležitá, možná nejdůležitější součást eh, konzistentnosti eh, a pro rozvoj. To je také velmi důležité doma, když hovoříme o novém rozvojovém koncenzu a o nové politické konzistentnosti, tak musíme spolupracovat na tom, aby naše rozvojová politika nebrala v úvahu pouze diskusy o tom, jak lépe otevřít trhy odstraněním eh, eh, celních, tedy necelních překážek, ale, ale také to musí být mnohem širší. Musíme hovořit o tom, jak naše rozvojová spolupráce může usnadnit nejen obchod, ale také industrializaci, eh, výrobní hodnotový řetězec a existují i regionální integrace v obchodě a v ekonomice. Takže to musí být mnohem širší než současný koncept pomoci za obchod e, e plus, tedy, který je příliš soustředěn pouze na odstranění obchodních překážek a obchodních Eh, cel. Tedy pokud jde o monitoring, to je klíčové, to je klíčová součást a obsah eh, nových rozvojových cílů a jejich programů, ale není to eh, v New Yorkském programu, není to tam rozpracováno konkrétně až na úroveň jednotlivých ukazatelů. To je průběžná otázka, kterou budeme řešit se statistickým výborem OSN a brzy dospějeme k konkrétnějším ukazatelům, které umožní eh, příslušný monitoring. Ale eh, přinutit k odpovědnosti jednotlivé vlády bude možné i bez eh, konkrétních ukazatelů. Ale já věřím, že budeme mít ukazatele velmi brzy. A takový politický monitoring a politická kontrola bude existovat a bude posílen na základě nového rozvojového koncenzu. A úloha parlamentu bude v tomto směru velmi důležitá. Daňové otázky je důležitou součástí e, politické konzistentnosti pro rozvoj. My jsme o tom podrobně hovořili během e, kola jednání v Addis Abebě. Evropská unie byla pro e, pro zlepšení mobilizace domácích zdrojů v partnerských zemích jako klíč k realizaci udržit cílů udržitelného rozvoje. A to zahrnuje také boj proti eh, daňovým unikům, eroze daňového základu, spravedlivé znanění, eh, zdanění příjmů tam, kde byly příjmy generovány. A tady by evropská politika mohla přispět eh, k partnerským zemím pokud tak budeme postupovat i doma v Evropské unii. A Evropská komise je připravena eh, s programem spravedlivého a transparentního zdanění. A to bude platit v Evropské unii a ten, eh, eh, to, to bude rámec, který nám pomůže, aby partnerské země mohly vybírat eh, více interních zdrojů a mohly je také lépe využívat. Ale koncensus o tom, jak budeme organizovat závaznější mezinárodní politiky a jak, jak toto budeme rozšiřovat, eh, tento návrh padnul i na daňovém výboru OSN, i na úrovni mezinárodní daňové organizace. My jsme za Evropskou unii měli za to, že by to nebylo realistickým řešením, abychom měli jednu mezinárodní organizaci nebo mezinárodní orgán, který by eh, řešil daňovou politiku. Je to tak široký program, že třeba, aby to bylo součástí politické konzistentnosti v každé zemi, v každém státě. A proto požadovat eh, od Mezinárodní daňové organizace nebo daňového výboru OSN se mi, eh, se mi zdá hledat eh, takový zázračný lék tam, kde nic takového nemůže existovat. Jedno zázračné řešení prostě nemůže kompenzovat velmi usilovnou práci a koordinaci, která musí být přítomna v každé zemi eh, v mezinárodním společenství. Pokud jde o korupci a kam směřují prostředky na rozvoj, já bych chtěl říci, že eh, pokrok a změny nemohou přicházet zvnějšku, musí přicházet zevnitř v kterékoliv zemi. A ve většině z našich partnerských zemí. Proto to, co my bychom chtěli dělat a to, co děláme, my se nesnažíme stanovit interní rámec, který by byl stoprocentně prostý korupce a porušování lidských práv, diktatura a podobně. My chceme nasazovat naše, náš rozvojový vliv a politický dialog, aby ta interní struktura se zlepšila a aby rozvojový pokrok skutečně přicházel zevnitř té země. Takže my se snažíme důrazný politický závazek ve smyslu společenských a ekonomických změn. My se snažíme vlastně k tomu přidat náš rozvojový příspěvek. Tudíž já ani nevidím, že by korupce a ztráty investic jsou hlavním rysem evropské rozvojové politiky. Ano, dochází k případům takového zneužívání evropských eh, rozvojových eh, prostředků v oblasti solidarity a spolupráce, ale pokud jde o procenta, tak chybovost eh, v oblasti rozvoje je pod úrovní 4%, což je nižší než chybovost u našich eh, přímých plateb v regionální politice a v zemědělské politice v Evropské unii. Takže existují mechanismy eh, monitoringu, kontroly, včetně eh, parlamentních kontrol a zabývá se tím i OLAF, účetní dvůr a my s tím skutečně pracujeme. A ani rozpočtová podpora není průřezovou záležitostí všech členských států, ale používána za velmi jasných předpokladů, kde můžeme vyhodnotit, že míra korupce a zpráva veřejných prostředků umožňuje rozpočtovou podporu v jiných zemích. Eh, jdeme cestou přímých programů a rozvojových zásahů. Celkově za to bych chtěl zopakovat, eh, nakolik bychom s vámi chtěli spolupracovat při přípravě klíčového evropských rozvojových dokumentů, evropský rozvojový konsenzus a, a no, nový strategický dokument o vnitřním rozvoji ať už to je Evropa 2020 nebo 2030 nebo něco jiného. Děkuji. Děkuji vám velice, pane komisaři, za to, že jste eh, tak obšírně odpověděl na všechny otázky, které vám byly položeny a já se pokusím, abychom i odpovědi nadále vždycky měli tak eh, co nejméně obecné, protože eh, ty jsou pak někdy ne úplně smysl dávající, takže jde nám o takovéto odpovědi, odpovědi velmi cílové, cílené a e, musím říct, že osobně dávám přednost těm malým konkrétním programům. A e, tady je trošičku nebezpečí s těmi e, cíly, udržitelnými cíly, obecnější povaha těch jednotlivých závazků. My nechceme Eh, vlastně medvědí službu celé této problematice, ale konkrétní cílené roky. A já doufám, že eh, budeme mít od komise i nadále dostatečné přísuny informací a budeme také pracovat, eh, diskutovat o akčním plánu pro gender a zítra o něm budeme hlasovat. Každopádně děkuji, pane komisaři, za to, že jste tady zůstal a že jste nám odpověděl. E, teď vám dám minutu na to, abyste popadli, popadli dech před bodem 9, který je teď před námi. Možná tady trošičku oddechneme. A teď je tady eh, bod 9. Komise požádala o jeho zařazení. Je to velice zásadní. Vytváří se tady nouzový svěřenecký fond eh, Unie pro stabilitu a řešení hlavních příčin nelegální migrace a přesídlení osob v Africe. Eh, vlastně jsme minulý týden slyšeli o Eh, fondu, který má eh, za cíl pomoci Libanonu, eh, Jordánsko a Turecko, Zatím se zdá, že tam není dost prostředků. Bylo by docela důležité vědět, jak to tedy s tímto prostředkem bude a co, jak vnímáte ty případné příspěvky a co je tak komplikované na to je e, zajistit. Děkuji vám, paní komisařko, vážené poslankyně, vážení poslanci. Před dvěma týdny e, prezident Juncker ve svém příspěvku ke stavu Unie e, navrhl vytvořit nouzový svěřenecký fond pro stabilitu a řešení hlavních příčin nelegální migrace a přesídlení osob v Africe. Já mám tu čest, že teď mezi vámi jsem proto, abych tento inovativní návrh představil a vyměnil si s vámi názory. Jak víte, tak tento nouzový svěřenecký fond je součástí takového většího balíčku, který má za cíl najít řešení pro stávající krizi a e, jde o kombinaci e, opatření e, směrem k získávání azylu, směrem k těm migrujícím osobám a zohlednit, odkud pocházejí. Takže jde o to zabývat se těmi prapříčinami skutečně příčinami. Teď jde o to jít o krok dál, vytvořit tento nový svěřenecký fond a prostřednictvím tohoto fondu chce komise právě řešit ty eh, prapříčiny eh, nezákonné migrace a eh, přesídlování v Africe. Ale nejde jenom o to řešit příčiny, E, migrace, ale také extremismu a e, radikalizace v širším africkém regionu. Takže bychom chtěli e, podpořit všechny aspekty stability a přispět k lepšímu spravování problému o migrace. To znamená zabývat se tím, proč jsou země nestabilní, proč musí lidé opouštět své domovy, proč jsou připraveni a ochotní nezákonně migrovat za účelem získání lepšího života. Takže jde o to eh, udržo, eh, prosazovat udrženost, eh, bezpečnost a rozvoj prostřednictvím programu, které bude financovat tento svěřenecký fond. Fond se bude především zabývat koherentností a komplementaritou a máme tady Evropskou agendu pro e, přistěhovalce a balíček e, přijatý komisí 9. září které by k tomu měly sloužit. Takže holistickým způsobem chceme zacílit e, určité priority tak, jak je vnímáme a e, e, jedná se tedy o určité otázky, které možná ne všichni naši afričtí partneři vnímají stejně ožehavě jako my. Jde o e, oslabení toho přesídlování a snahy o reintegraci. Takže jde o to eh, také eh, více se seznámit se zájmy jedné i druhé strany. Rozvojová pomoc eh, do značné míry už přispěla k řešení problémů, E, zapříčinujících migraci a naše programy v blízkém sousedství a také v Africe, a to jak na bilaterální úrovni, tak regionální, e, se již úspěšně e, snaží řešit celou řadu těchto problémů. Teď jde o to pomoci těm nejkřehčím, nejvíc postiženým zemím lépe zaměřit naše nástroje rozvojové pomoci na boj proti extremismu, radikalizaci a proti eh, migraci a snažit se tedy bojovat eh, proti ním v eh, těch jednotlivých zemích. Jedna, jsou tady tři oblasti, Sahel, Eh, africký roh a sever Afriky. 23 zemí bude eh, pokryto tímto eh, nouzovým svěřeneckým fondem. Tyto země vytvářejí vlastně to jižní širší sousedství Evropské unie. Je to takový koherentní pás, kterým procházejí hlavní migrační linie a jsou to také země původu a tranzitu migrantů. Jsou to jedny z nejkřehčích, nejzranitelnějších zemí jsou to země, kde si myslíme, že naše finanční pomoc může být efektivnější a kde můžeme dosáhnout lepšího dopadu e, právě prostřednictvím tohoto nouzového svěřeneckého fondu. Zeměpisný rozsah může být do budoucna modifikován, pokud se takto rozhodneme, a země, které nebudou pokryty tímto svěřeneckým fondem, budou vlastně nadále e, těžit z našich tematických a regionálních programů. Tento fond není novým finančním finančním nástrojem, je to implementační nástroj a e, příspěvek Evropské unie bude činit 1,8 miliard eur. Ale tento e, fond nemůže existovat bez dalších dárců. Některé členské státy by také měly přispět e, či lépe řečeno předseda rady či předseda komise výrazně volal směrem k členským státům, aby přispěli. Některé eh, členské státy by měly přispět více. Španělsko již podpořil, eh, již řeklo, že je připraveno eh, přispět. Francie rovněž projevila zájem, další země o tom také uvažují. Já doufám, že společně budeme schopni dosáhnout té částky 2 miliardy či dokonce více pro tento fond. To by byl a bude nepochybně velký signál jednoty v té sou, časné nouzové situaci. V rámci rozpočtu 1,4 desetiny eh, bude z Evropského rozvojového fondu, z rezervy EFDF což bude znamenat, že se vlastně eh, ty peníze přesunou přímo do nouzového svěřeneckého fondu eh, a 125 milionů eh, přijde z rozvojových nástrojů, 200 z nástrojů pro blízké sousedství, 50 milionů z humanitární pomoci a z pomoci pro potraviny a 20 milionů pro z oblasti migrace a občanství. Co se týče těch kontrolních práv Evropského parlamentu, všechny příspěvky budou mít formu finančních rozhodnutí a budou samozřejmě eh, eh, předmětem stejného postupu, jak obvykle bývá, včetně dozoru parlamentu. Poté se tedy, eh, poté, co se ty přes, prostředky přesunou do fondu, tak vlastně ta to vedení, eh, ta správní rada rozhodne o další strategii. Eh, tam samozřejmě budou zastoupeny státy, které dají příspěvky a společně se rozhodne, jak se ty prostředky jednotlivým akcím přiklepnou. Co se týče Eh, ta eh, otázky finanč, eh, potravinové zajištění, potravinové zajištěnosti a otázky uprchlíků a přesídlených osob, tak tam samozřejmě půjde také o akce spojené s ochranou zdraví, a některé programy budou mít za cíl e, ekonomický rozvoj a vytváření tímto pracovních příležitostí. Rovněž se tak posílí e, možnosti a schopnosti jak zemí původu, tak těch transitních států a tím se bude zabraňovat více e, nezákonné migraci a akcím pašeráků s lidmi. Tyto akce budou podporovat Eh, celkové vládnutí, prosazovat eh, eh, právní stát a bojovat proti extremismu, radikalizaci Dovolte, abych dal takový příklad toho, co bychom mohli podniknout z prostředky z tohoto svěřeneckého fondu. Například <clears throat> vytvořit pracovní příležitosti pro nějakých 20 tisíc mladých lidí eh, v Eritreje, eh, kteří se doufáme dostanou z vojenské služby již příštím roce. Můžeme také podpořit program znevýhodněných mladých lidí prostřednictvím vytvoření ekonomických eh, šancí a, preven, a zajistit prevenci radikalizace radikalizace v, citrový, v citlivých oblastech, jako je třeba Africký roh a jinde. Pak jde o to rozvíjet sociální a hospodářské příležitosti v Keně a v subsaharské Africe, kde hrozí radikalizace. Můžeme také a musíme vzít v úvahu roli, kterou by mohly hrát ženy v této souvislosti. Můžeme také integrovat ty místní rozvojové programy v regionu eh, Agades tím, že budeme podporovat eh, možnosti nigerijských orgánů chránit eh, migranty a eh, podporovat stabilitu. To jsou také prostředky, které by mohly podporovat legální migraci a e, návrat těch finančních prostředků e, vydělaných jinde zpátky e, domů a jejich využití. Pak jsou tady určité implementační nástroje. Svěřenecký fond má totiž velice značné výhody oproti těm tradičním nástrojům. Představuje přidanou hodnotu pro členské státy a Unie, představuje vlastně rychlý a pružný nástroj, tak aby bylo možno rychle poskytnout pomoc v situaci, která se rychle mění a je velice křehká a citlivá. Může intervenovat cíleným způsobem tam, kde jsou konkrétní specifické potřeby, například pro eh, eh, Středoafrickou republiku je to extrémně důležité, protože akce může být velice rychlá. Také se dá tímto způsobem združovat eh, prostředky z nejrůznějších dalších nástrojů Evropy a kolektivně a koordinovaným způsobem eh, reagovat na výzvy. Tímto způsobem se zajišťuje větší soudržnost a ne, pomoc není fragmentována a je to vlastně nové soustředování kapacit a prostředků. Pro Evropu je to také nová platforma pro zviditelnění a posílení závazků se zeměmi původu a transitními státy. Ven i dovnitř to ukazuje schopnost Evropské unie solidně společně reagovat na všechny tyto výzvy výzvy. Takže cílem je podepsat zakládací akt během eh, summitu 11. Eh, a 12. listopadu, summitu mezi Unií a Afrikou ve Valetě. Eh, I do budoucna budeme spolupracovat a vést dialog s našimi africkými partnery, abychom eh, vlastně vlastnictví eh, a přisvojení si tohoto nástroje prosazovali na obě strany. Je tady velký zájem o tento nový nástroj a jsou tady vysoká očekávání ohledně jeho pozitivního dopadu. Já doufám ve váš Eh, ve vaši podporu a těším se na výměnu názorů eh, k tomuto inovativnímu nástroji. Máme ještě dvě další otázky, pane komisaři. Máme tedy ten akční plán a tak dále. Tak je tady několik žádostí o slovo. Takže prosím všechny stručně. Thank you, Chair. Very, very brief. Děkuji, jenom velmi stručně. Jedna poznámka, jedna otázka. Myslím si, že máme-li být úspěšní při řešení příčin eh, krize, tak bychom se měli zaměřit na korupci. Vy jste se o tom eh, nezmiňoval ve vašem úvodu, možná byste se k tomu ještě mohl eh, vyjádřit trochu podrobněji. Minulý týden také Federica Mogherini hovořila o tomto svěřeneckém fondu pro Afriku a o, pro Syrii. Nicméně české státy na ten fond pro Syrie nereagovaly moc vstřícně a proto by mě zajímalo, jak jste připraveni, jaké argumenty máte připraveny na tuto situaci? Další řečník. Děkuji vám, eh, pane ministře. I mě by zajímalo, jak si myslíte, že by Evropský parlament mohl podpořit tuto myšlenku a to, jak eh, by se měl co nejrychleji naplnit tento svěřecký fond, eh, o čem už bylo rozhodnuto. I my doufáme, že německá vláda poskytne prostředky do tohoto fondu, kromě těch, které přispěly dosud. Děkujeme vám za tuto iniciativu. Je to začátek úplně eh, nové doby a to právě z těch důvodů, které jste uvadili. Charles Gerens. Děkuji. Já se vracím už k své první kritice, kterou jsem tady říkal eh, při svém předchozím vystoupení. Eh, Eh, tento zdroj má být naplněn ze zdrojů, které již byly věnovány eh, v minulosti z těch eh, rezerv například Evropského fondu pro rozvoj, z těch prostředků, které už byly vyčleněny na rozvoj. A mám tedy na vás podobnou otázku jako na české státy. My požadujeme po českých státech a po komisi, aby mobilizovali prostředky, které již existují. Takže někomu vezmeme, abychom dali jinému. A tak se to má naplnit. Vy jste se zmiňoval o celé řadě různých potřeb, které jsou samozřejmě značné. E, je potřeba investovat do spravodajských služeb a do pořádkových služeb. Je tady řada zemí, které mají nedostatečnou e, nedostatečné pořádkové síly a proto by bylo dobře, aby tyto jednotky vznikly co nejrychleji. Určitě to nepůjde moc rychle, tomu vám chci, popř- tomu vám chci popřát hodně úspěchu. A dále chci vědět, v jaké formě by to možno eh, eh, jít rychleji než dosavat. Má to být rozpočtová pomoc, to je možná asi nejrychlejší jak pomoci těmto státům, ale otázkou je, jestli tyto státy, které trpí špatnou zprávou, jsou eh, schopny s tím správně naložit. A pokud to nebude rozpočtová moc, tak, a má to být rychle, tak jak jinak by to mohlo fungovat? Mám eh, celou řadu otázek eh, eh, ohledně tohoto. Bylo by dobře k tomu mít nějaký holistický přístup, nějakou celkovou strategii pro tento region, to bude asi nezbytné, ale opravdu mi není úplně jasné, jak by se to mohlo velmi rychle podařit zlepšit. Ty věci, o kterých hovoříme nyní, se Eh, už vyskytly v minulosti, kdy to byl velký neúspěch. A byl bych také velmi rád, kdyby komise vyzvala i další přispěvatele, aby přispěli do toho fondu. Netýká se to jenom eh, členských států, ale je tady i celá řada jiných, kteří jsou velmi pozadu s tím, jak se zhostit svých zodpovědností. Děkuji i já bych chtěl eh, poděkovat panu komisaři za to, že chce eh, dát dohromady dvě miliardy na tyto účely a pomoci těmto zemím. Váš předchůdce, pan Pibalks, i eh, vaše předchůdkyně Eva Jolie hovořili o tom, že by se mohlo vyčlenit 800 miliard euro nelegálních eh, prostředků, protože ty odtékají z Afriky směrem do Evropy a do ostatních míst na světě. A to každý rok. A proto je trochu směšné, že tady eh, se horko těžko snažíme sehnat 2 miliardy, zatímco každý rok eh, odtéká z Afriky 800 miliard, které by mohly být využity pro rozvoj tohoto regionu protože tady nezůstává jako kapitál, který by šel na další rozvoj. Takže co s tím budeme dělat? A další bod. Syria a ti současní uprchlíci je obklopená jedně eh, těmi nejbohatšími státy na světě, Saudskou Arábií, eh, Arabskými Emirátem, Katarem. To jsou všechno státy, které mají obrovské zdroje. Mě by zajímalo, co jste udělal proto, aby i tyto státy se začaly trochu starat o své bratry v sousedství. Lola a potom Edy. Děkuji. Já mám otázku na komisaře ohledně kroku maďarské vlády a Viktora Orbama, která, jak to teď vypadá, se rozhodla nasadit ozbrojené jednotky s sice ne se smrtelnými zbraněmi, ale s slzným plynem a gumovými projektily. Co, eh, jak se k tomu eh, postavíte? Nebo bude si moci každý členský stát zvolit jakékoliv prostředky? a porušovat lidská práva, protože k tomu to teď ta situace spěje v Maďarsku. Jinak tento svěřenecký fond může vypadat eh, jako dobrý nápad, ale nesmíme trpět, že eh, by mohlo docházet k porušování lidských práv. Eh, Chorvatsko například umístilo prvníky do vojenských táborů a z nich by mohly jednou vzniknout koncentrační tábory. Děkuji. Ano, je potřeba, aby právo kontroly parlamentem tady bylo bráněno, protože já mám pocit, že u těchto ad hoc vytvořených fondů jde spíše o pokus obejít ty eh, stávající mechanismy a tom bychom eh, se měli snažit zabránit. Byli jsme toho svědky už ve členských státech, kde eh, vlády velmi, velmi rády převádějí ty peníze, které mají jít na rozvoj, na eh, otázky související s bezpečností. To jim vždycky jde velmi dobře, takže já doufám, že v tomto stojíme na jedné straně. Je tady také o tu otázku demokratické kontroly. A chci se ptat, proč ty administrativní náklady mají být tak vysoké. Pokud jsem to správně pochopila, tak podle tohoto nařízení by to mohlo být až 5%, což mi přijde příliš vysoké. A jak chcete zajistit, aby to byly prostředky, které budou doplňovat eh, politiky sousedství a další programy, které již existují? Ano, vypadá to dobře, že Evropská unie vyčlení prostřednictvím tohoto svěřenského fondu tolik peněz, ale já ještě pořád nejsem přesvědčena o tom, že to povede k nějakým matatelným výsledkům. Edishline a potom Pavo. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane komisaři. Mně to přijde jako velmi významná iniciativa, eh, že by mohl vzniknout tento svěřenský fond, přestože ještě pořád eh, všechny ty podrobnosti nejsou eh, jasné, není jasné, jak to přesně bude fungovat. Mě by tedy zajímalo, jaký bude monitorovací systém pro tento fond a jak zajistíme transparentnost a také to, aby tyto prostředky skutečně potom šly na ty účely, které jsou míněny. Tady musí existovat nějaký kontrolní mechanismus, který dohlede na to, aby ty projekty potom plynuly na ty slíbené projekty, eh, na ty mm, vyčleněné účely. Je tady 23 eh, celkem vlád, které přislíbily přispět prostředky. Nás by zajímalo, kolik z toho půjde na občanskou společnost, kolik půjde na eh, konto mezinárodní organizací. Myslím, že není správné se soustředit pouze na kontrolu migrantů a ostrahu hranic. Také by mě zajímalo, jestli parlament bude mít právo prověřovat eh, použití těchto prostředků. Nejde jenom o to, jak eh, zastavit migranty nebo uprchlíky, protože ti právě odcházejí kolikrát eh, kvůli porušování svých práv v těch eh, zemích původu. Eh, Nart, děkuji paní předsedkyně. Já mám otázku, která souvisí s tím, co říkal pan Deva. V posledních letech jsme se zaměřovali na úzkou spolupráci s Spojenými státy máme vlastně transatlantické partnerství pro udržitelný rozvoj a mě by znamenalo, jak funguje ta spolupráce s americkou stranou při řešení příčin migrace v Africe, na Blízkém východě. Tam eh, eh, by bychom také měli spolupracovat například s tím, bychom zlepšili podmínky v uprchlických táborech, aby kvůli tomu lidé neodcházeli. A musíme si také uvědomit, že ten problém s migrací je způsoben do značné míry nepřiměřením použitím síly americkou vládou a proto by nám i měli pomoci v řešení těchto problémů. Pan Nart jako dal poslední. I, i já vám chci poděkovat, pane komisaři, za tyto informace, že jste tady upozorně na řadu zásadních věcí, ale podle mě tady e, několik věcí chybí, například e, region Čad, nebo, pardon, jezero Čad, eh, ze kterého ubývá eh, voda a proto to komplikuje obživu v této oblasti, z toho potom eh, vyplývá podpora různých teroristických skupin, jako je Boko Haram. A slyšíme různé zvěsti z tohoto regionu. Jezero Čad tedy bude asi Eh, oblastí, se které, eh, ve které se budou vyskytovat velké problémy. Další věc, které chybí, jsou trasy pro obchodování se zbraněmi a s drogami. Al-Shahal, to tady také není vůbec zmíněno v, to, v té zprávě. Pro mě to je mnohem důležitější než ta trasa Ambusoru. a, nebo to rozšíření až do Libie. Víme, že se sem nikdo moc neodvažuje, protože to je velmi nebezpečné. Přitom do Nigeru e, možné cestovat e, je, lze, e, je pardon. A víme, že odtud vychází ta hlavní trasa do, na jejich Libie, a přitom je to hlavní trasa pro pašování zbraní, drog a já se v tom velmi dobře vyznám. Eh, a také chci říci, že eh, Evropská mise v Mali je eh, velkým neúspěchem, protože ty vyslané prapory nesplnily svůj úkol. Prakticky třetina nebo čtvrtina z nich už se vytratila. A někdy se jim nedaří těmhle těm eh, vojákům ani překročit nějaký vodní tok, eh, kdyby byl malý. Takže jak eh, ta spolupráce může vypadat? Spolupráce se zeměmi, které vlastně neakceptují návrat svých vlastních občanů. To je situace, kterou nemůžeme tolerovat. Ano, měli bychom to sledovat a zohlednit to v rozpočtu a teď má slovo pan komisař, aby mohl zareagovat. Děkuji vám za vaše poznámky, za vaše otázky eh, ke Svěřeneckému fondu. Je eh, pravda, že teď jsme v té úplně rané fázi organizace práce ohledně Svěřeneckého fondu, proto jsme se rozhodli to s vámi skonsultovat v takto raném okamžiku, a to přesto, že je to teprve na začátku, abychom s vámi mohli probrat ty hlavní rysy eh, tohoto fondu a ty hlavní důvody, které vedou k jeho zřízení. A také, abychom nastínili ty hlavní eh, problémy, které by se tímto měly řešit. A výkonná rada tohoto fondu po eh, spuštění tohoto fondu ve Valetě přijme strategický dokument, který by měl i zohlednit tedy i vaše připomínky. A to se týká i dalších aspektů, jako je předcházení korupci, zlepšení kontroly využívání prostředků a přitom určitě budou dodržovány eh, dodržována všechna pravidla vyplývající z těch stávajících finančních nařízení to se určitě bude týkat i Svěřenského fondu. Ty transakční náklady 5%, ve výši 5% na provádění projektu to nevyplývá z tohoto konkrétního nařízení a je to aplikováno i ve všech ostatních svěřenských fondech. A to i u prováděcích předpisů, kdy agentury členských států provádějí evropské projekty, také mají stejně e, omezené transakční náklady v této výši, takže se nebrání diskuzi o tom, že by to tady mělo být jinak než u všech ostatních evropských eh, fondů. Já mám eh, několik ještě nezodpovězených otázek a s tím, co se může změnit eh, díky těmto necelým dvěma miliardám euro. Nicméně to jsou prozatím ty prostředky, které se nám podařilo eh, najít doposud. V rámci víceletého finančního rámce také žádné nové prostředky ani není možné sehnat. Toto je maximum které jsme mohli najít eh, eh, v té kapitole 4 nebo u zahraniční politiky. Měli bychom také vyvinout další tlak na členské státy, aby přispívali, ale kromě toho bychom měli komunikovat s dalšími potenciálními přispěvateli, jako jsou Spojené státy, Japonsko nebo státy v Perském zálivu. A v tomto okamžiku nemohu předvídat, jak to nakonec dopadne. Ale máme to v plánu. Co se týče Eh, dalších úniků a plítvání, tak eh, tomu chceme zabránit, abychom mohli řešit migrantskou krizi, ale co se týče těch 800 miliard, které odcházejí, nebo Afriky, Africká unie to odhaduje na 60 až 80 miliard, prostředků, které jsou nezákonně vyváděny z Afriky. I to musí být součástí naší reakce na migrační tlaky. A musí být do toho zapojeny i domácí zdroje. Takže my bereme na vědomí všechny vaše podněty a připomínky a chceme to promítnout do toho strategického dokumentu, který potom výkonná rada Svěřenského fondu přijme. A to se tedy potom promítne do fungování fondu v nadcházejících měsících. Davor ještě jedna věc. Já bych si chtěl jednu věci vyjasnit. Mě tady zaujaly ty poznámky o těch vojenských táborech v Chorvatsku. Já jsem velmi kritický k socialistické vládě v Chorvatsku, ale toto nejsou žádné vojenské tábory. Eh, je to armáda, která buduje oprchlické tábory společně s Červeným křížem, ale je to čistě civilní Eh, akce, eh, ke kterému přispívá armáda, to jsem chtěl vyjasnit. K tomu, co se děje v Chorvatsku. Eh, chápu, že ta situace v mnoha českých státech je velmi náročná a proto se také bojech ve středu konat sami. Takže vám děkujeme, pane komisaři, a teď okamžitě přecházíme k bodu číslo 10. Musíme to probrat velmi rychle, protože zítra se budeme hlasovat o, ten, o obnovení plánu. Já eh, jsem teď zpravodajkou, dostali jsme k tomu 62 pozměňovacích návrhů. Většina z nich je akceptovatelná. Když se potom podíváte na hlasovací seznam, až budu mít čas po této schůzi ho rozeslat, tak tam uvidíte, že jsem tam uvedla ne u uh, řady uh, eh, citací a odkazí a úvodních ustanovení. Eh, protože to nic být tomu vlastnímu textu, není to žádný právní dokument. Pokud chceme vyslat jasný signál na adresu komise a rady o tomto akčním plánu, tak jsem měla pocit, že bychom to tím příliš zatěžovali a nebylo to úplně neužitečnější, takže nemá cenu tam opakovat různé citace v těch úvodních ustanoveních toho, co se vlastně říká v tom hlavním textu. Pokud máte pocit, že je potřeba něco opakovat několikrát, tak eh, prosím, ale měli bychom se spíš zamyslet nad tím, jak eh, formulujeme naše usnesení. Eh, děkuji ještě zpravodajům za spolupráci a doufám, že to zaměření se tady podaří udržet. A v tomto týdnu jde o to, aby Evropská komise to neredukovala na nějaký pracovní dokument, Měli bychom opravdu dostat eh, patřičnou dokumentaci od komise k tomuto akčnímu plánu, aby tím komise dala jasné najevo, že chce v této věci eh, něco podniknout seriózně. Když si vzpomínáte na debatu, kterou jsme vedli ještě před létem, tak největší problém byl v tom, že delegace neberou eh, tuto genderovou dimenzi dostatečně vážně. Je to eh, pouze začátek té celé eh, cesty u tohoto akčního plánu. Není to rozhodně konec, ale paní Hautala k tomu ještě chtěla něco říci. Jenom velmi stručně. Ano, toto usnesení by mělo pomoci provádění těch závazků, které Evropská unie přijala o oblasti eh, rovnosti mezi pohlavími, ale podle mě teď eh, nedává velký smysl to zamítat, ty pozměňovací návrhy týkají se těch úvodních ustanovení. Zná, že jsme si původně měli vyjasnit, od na začátku, jaké mělo být jádro toho usnesení. A chtěl bych ještě říci, že občanská společnost a některé členské státy by byly rádi, kdyby to komise nedělala jako vedlejší věc, aby e, se na to zaměřila. A proto bych chtěla podpořit ten požadavek, aby se komise řádně věnovala. Slyšeli jsme různé informace o tom, proč se ta tak rozhodli dělat. Mají pocit, že to řádné sdělení je přílišná eh, byrokracie, ale myslím si, že by to rozhodně nebylo dobře, kdyby eh, provádění toho akčního plánu říkali zbytečná byrokracie. A druhá věc, kterou jsem chtěl říct, je to, že si vážím úsilí všech politických skupin, jak najít kompromis o eh, sexuálního a reprodukčního zdraví já myslím, že už tady máme přijatou schválenou formul, formulaci z minulosti přijatou parlamentem. A možná bychom to neměli měnit. Navrhneme oddělené hlasování abychom vypustili slova as agreed in a program of action on the eh, international conference a tak dále, protože se tím oslabuje obsah textu. Evropský parlament by měl sformulovat velmi silné sdělení. A to po velmi pečlivé úvaze. Teď eh, se to řeší velmi obtížné. Už jsme se sešli několikrát a vždycky politické skupiny potom mění eh, ten svůj názor. Eh, asi si to budeme muset, budeme se probrat mimo výbor. Proto vyjednáno v duchu kompromisu, jak někteří z vás asi vědí. A budeme eh, to muset prodiskutovat mimo tento výbor minulý týden a ještě dnes dopoledne, ale zelení s tím kompromisem souhlasili. Těžko se mi tedy otevírá něco, což bylo dvakrát projednáno. Takže to asi musíme nechat stranou. Má k tomu ještě někdo něco k tomuto genderovému akčnímu plánu? Pokud ne, tak vám děkuji. Takže, Enrique, já se omlouvám. Měli jsme toho hodně dneska na pořadu jednání. Teď je teda na řadě bod 11. Příprava na světový humanitární summit, výzvy a možnosti humanitární pomoci. Víme, že to je tedy v Istanbulu velká mezinárodní konference, která bude připravovat tento summit eh, nebo eh, na přípravu eh, summitu vytvořila komise příslušný dokument, my máme svoji vlastní zprávu a jsem velice ráda, že tady máme paní Floriku Fenkuji, která je z DG ECO, má na starosti mezinárodní spolupráci. Omlouvám se, vítejte a omlouvám se, že začínáme trochu později. Každopádně toto je téma, na kterém budeme pracovat delší dobu, takže tady daleka nejste naposled. Paní Florika, Florika, děkuji, že jste přišla a těšíme se na to, že vyslechneme od vás, jak to vypadá s návrhem komise. A proč na, eh, mohla byste nám vysvětlit, čím je tato konference tak velmi významná, jaké jsou teď před námi problémy a co se po té konferenci změní? Děkuji, eh, Endo, budu velice stručná, vím, že času není na zbyt, takže se budu držet toho nejdůležitějšího. Vím, že tato malá brožura byla rozdána všem do vašich skránek eh, a další exempláře jsou tady před dveřmi. Všechno je také dostupné online. Eh, úvodem bych řekla, a mimochodem jsou tu také nějaké slajdy, takže se můžete podívat, Myslím si, že je dost zřejmé, proč musíme věci měnit. Když se teď podíváme na krizi uprchlíků a e, přistěhovalců, tak e, to prostě je evidentní, ale to není jenom teď, to obdobné to bylo i e, v případě epidemie eboli a dalších člověkem zapříčiněných či přírodních eh, katastrof. Eh, musím říct, že mě váš zájem velice těší. Tím bych chtěla začít, protože právě společně musíme jasně stanovit, říct, eh, jak to Evropská unie vidí. Jsme jedním z největších dárců, takže E, vnímáme se navzájem jako e, referenční dárce, zásadní dárce, ale e, také musíme nechat zaznít svůj hlas výrazně a zároveň si uvědomit, že máme jako velcí dárci také značnou odpovědnost. Když se podíváte na tuto průsvitku, tak vlastně eh, ta, eh, bohužel ta závažnost roste eh, stále. Máme teď vlastně 60 milionů osob, 60 milionů lidí, kteří jsou přesídlení, víme, co to znamená. Když se podíváme na televizi, máme méně prostředků na větší objem krizí a zároveň také víme, že tady jsou v systému určité nedostatky, s kterými se nám nedaří nevždy, nebo vždy vždy nedaří něco dělat. Eh, eh, někteří z vás eh, tady byli, když jsme hovořili o Sendai, pak tady byla další zpráva o těch mírových operacích. Když se podíváme na tyhle věci s klimatickými změnami společně a s těmi udržitelnými cíly, tak eh, uvědomíte si, že prostě musíme začít připravovat eh, práci odlišně, spolupracovat, eh, vést věci odlišně od minulosti. Máme značnou odpovědnost. Jsem velice ráda, že budete mít svou vlastní zprávu z vlastní iniciativy a že vytvoříme tlak na mezinárodní scéně. Když se podíváte na to, co je za mnou nahoře, tak vám k tomu všichni asi tolik. Snažili jsme se to všechno zjednodušit. Hlavní je vytvořit nová partnerství. Už nejsme sami, nejde jenom o OSN, nejde jenom o to, že my jsme dárci. Teď už je tady celá řada nejrůznějších aktérů eh, v terénu, kteří všichni mají svou roli při poskytování humanitární pomoci, takže jde o to snížit míru utrpení, zachraňovat lidské životy. My nejsme tady proto, abychom řešili ty příčiny, my jsme tu proto, aby abychom řešili důsledky, ale už nemůžeme je řešit jako minule, v minulosti. Musíme prostě jinak. Nechceme se také stávat eh, politiky, eh, ale v té oblasti, v kterou máme, eh, musíme být maximálně efektivní a také v partnerství. To bylo to hlavní, co náš komisař také zdůrazňuje. A pak jsou tady dvě hlavní priority, poměrně dost jednoduché. Jde o to eh, zajistit zásadní humanitární pomoc a efektivní humanitární pomoc. Ono to zní velice jednoduše, ale s tím právě máme ty největší problémy. Když bych se teď měla zabývat eh, tím, jaké jsou naše priority, tak těch, eh, ty jsou vlastně tři hlavní. Já se o nich jenom stručně zmíním a potom pokud ještě snad bude prostor na otázky a odpovědi, tak se dostanu k větším podrobnostem. Proč je vlastně nutné znovu potvrdit, a to také chceme znovu potvrdit naše hodnoty, znovu říct, že tady máme prostě zásadovou eh, aktivitu, zásadovou činnost. Proč chceme zdůraznit, že tady je hodnota v té důstojnosti, integritě a solidaritě. Eh, je to proto, že to je flagrantně opomíjeno každým dnem. Eh, každý Každý den se usvědčujeme o tom, že vlastně způsob, jakým je zacházeno s uprchlíky či dalšími zranitelnými osobami, eh, nás vede k tomu, že o těchto věcech musíme znovu hovořit. A nejenom my, ale i další aktéři v terénu. Všichni musíme pochopit, že se tady jedná o nějaký společný eh, soubor hodnot, eh, který musíme uplatňovat, aby ta humanitární pomoc byla poskytována odlišně a to znamená zdůrazňování humanitárních hodnot. Teď eh, druhá průsvědka. Proč je tak důležité mít eh, principiální eh, přístup? No prostě proto, že zásady zajišťují přístupnost a my máme čím dál tím méně toho přístupu v terénu a právě jenom tím zásadovým přístupem, e, objektivitě, neutralitě a tak dále e, zajistíme tento e, přístup. Pokud tak nebudeme jednat, tak nebudeme důvěryhodní, lidé nám nebudou věřit. Prostě musíme toto jednoznačně vyjadřovat, vysvětlovat a konkrétně tím chci říct, že vlastně musíme vstoupit do velmi eh, hutného dialogu se všemi partnery v jakémkoliv eh, konfliktu. Myslím doslovně se všemi partnery. Zároveň také musíme zajistit, aby ta hostitelská vláda byla přinut nucena e, konat, aby zajistila určitý e, nutný právní rámec, aby prostě to e, bylo zajištěno ten přístup. To není vždycky dané, spíš naopak. A zároveň musíme zajistit, aby naše vlastní aktivita, aktivita nás jako dárce, byla podepřena tím zásadi, zásadovým přístupem. A přístup znamená mít také kvalifikovaný personál. Budu dělat dobro říkat nestačí. To znamená, že ti lidé, ti pracovníci musí také e, dodržovat určité standardy bezpečnosti a ochrany. A tím se dostávám vlastně k tomu našemu poslednímu prvku. A tady jde o to učinit z té ochrany e, cent e, středobod našich aktivit náš summit vlastně, který eh, právě byl, eh, znovu zdůraznil alarmující tendenci eh, narůstajících úmrtí a dalších zásahů do práv našich humanitárních pracovníků, kteří jsou odvlékáni, často zatýkáni či unášeni a tak dále. Takže dále, pokud si to uvědomíte, tak vlastně naše aktivity se většinou soustředují do těch konfliktních oblastí. A když teď víme, že hovoříme o regionalizovaných e, zamrzlých konfliktech, tak vlastně e, se tady ještě zdůrazňuje či zhoršuje stěžuje ta, e, ta přístupnost pomoci. Pak je tady otázka lidských práv. Eh, určitě to je všechno eh, propojené a toto propojení chceme také zohlednit a chceme, jak jsem řekla, integrovat ochranu mnohem systematičtěji do veškerých našich reakcí a nejenom našich reakcí, našeho konání, ale do konání a reakcí všech dalších našich partnerů. To asi je tedy to klíčové sdělení. A pokud byste chtěli slyšet nějaké to by teda byly nějaké ty politické, eh, eh, politická sdělení či určité vize. Ale ta další část, to už je taková operativnější, tady jde o prosazování určitého systému, o zajišťov, eh, o právě větší efektivitu. My jsme všichni součástí určitého systému, který musí být co nejúčinnější ano, Další věc, e, máme velký problém, pokud se zvyšují potřeby a snižuje financování, aby tady existovalo koordinované e, koordinovaná činnost, aby se prostě věci dělaly společně, abychom e, ty věci soustředili. Vidíme, že bohužel lidé často něco slíbí, ale nevíme, kdy, kolik a komu vlastně jsou ty peníze poskytnuty. E, to naprosto schází. My tady nemáme nějaký celkový přehled. Jsou tady agentury, které e, si navzájem konkurují, jsou tady nejrůznější nevládní organizace, ale není to vůbec e, transparentní, není tady nějaké předkládání výsledků či E, či e, skládání účtu a tak dále. Musí tady být skutečná kontrola Tady eh, nejde o to získávat víc a víc peněz. Těch peněz nebude víc. Tady jde o to, abychom byli efektivnější, abychom také věděli, jak ten tok peněz vypadá a eh, mohli to nějakým způsobem ovlivnit. Hovoříme o všech aktérech, to znamená i o těch, kteří nejdou prostřednictvím OSN, kteří nejdou eh, prostřednictvím systému. Velice velice závažné, eh, zásadní prostředky jdou také diasporou. A eh, zase nemusí to jít nutně přes OSN, ale zase je tady otázka, jak eh, toto všechno zmapujeme, jak, abychom měli určitou před stavu. Potřebujeme prostě určitou platformu, která by to všechno nějakým způsobem dokázala eh, eh, souhrně představovat a my musíme pracovat jako humanitární a rozvojoví pracovníci eh, velmi polivalentně. Pak je tady s tímto spojena ještě další priorita zvýšení efektivity, to znamená lepší partnerství s místními a regionálními aktéry. My toto většinou nazýváme, či dáváme pod název subsidiarita a solidarita. Subsidiarita je vlastně velmi podobná tady jako e, v našem unijním případě. To znamená, tam, kde to je možné, tak by to měl být místní či regionální aktér. Eh, ale když eh, jsou ty jednotliví partneři zahlceni, tak musí přijít na pořad eh, solidarita. To se lehko a hezky řekne, ale musíte zároveň zajistit, aby tady byly místní kapacity, které by fungovaly. Velmi často my vlastně prokazujeme medvědí službu tomu vytváření kapacit na místní úrovni. Oni jsou, dejme tomu, součástí toho řízení projektu, ale nejsou vůbec bráni vážně jako provozovatelé těch systémů. Takže tady je třeba věci změnit, my se tím všichni musíme zabývat, protože čím více e, investujete do těchto oblastí řešení krizí, vytváření těch odolných struktur, čím více se zapojíte místní či regionální aktéry, tím méně lidí z, z vnějšku bude muset e, přijít na pomoc a tím více těch prostředků zůstane vlastně e, v tom místě. Tohle všechno ovšem předpokládá, že budete mít solidní e, analýzu rizik. E, tady je třeba se ty věci opravdu promyslet a vidět je v souvislostech. A pak tady máme určité návrhy, které jsou poměrně komplexní které by mohly být vlastně povýšeny na takovou vyšší úroveň a stát se eh, takovými nástroji či mechanismy. jedna eh, se o markery, o eh, rámce, které vycházejí z výsledků, ukazatelů kvality a tak dále. To všechno jde cestou zajišťování vyšší efektivnosti. Další eh, oblast, eh, kterou jsme se zabývali, eh, více finančních prostředků pro humanitární pomoc. Ano, víme, že to budeme muset opatřit, ale pak je tady ještě jedna věc. Tady je určitý problém v tom systému, protože když se podíváte na ty jednotlivé způsoby poskytování těch prostředků, tak tady jsou některé ty postupy založené na hotovosti, a e, je třeba si uvědomit, že tady je více různých možností paralelně, e, že se můžete vydat e, jednotlivými cestami. Třeba s ti, tak krize uprchlíků, tak tady jsou často lidé, kteří přicházejí z poměrně středně stavovských prostředí, nepotřebují nutně balíčky s jídlem, spíš potřebují hotovost, zase z důvodu, že si musí opatřit to či ono. Takže je třeba k těmto věcem přistupovat s zohledněním eh, všech možných aspektů a Eh, musíme se snažit být v popředí a nejenom eh, reagovat, ale také navrhovat. A pak je tady ještě otázka vytváření partnerských vazeb eh, ještě lepším způsobem s těmi aktéry rozvojové pomoci. To je zásadní musíme zajistit, aby humanitární aktéři eh, mohli odstoupit ze, stén, ze scény co nejdříve. Eh, ten systém ještě není úplně hotov, to musím přiznat máme prostě určité situace, které jsou takovými modelovými situacemi, dalo by se říct z určitého hlediska, ti rozvojoví aktéři přicházejí na scénu příliš pozdě. Musíme tady uvádět dobré příklady, tak jak jsme to udělali v té oblasti resilience agenda, včet, eh, společné hodnocení, společné programování, a potom u těch přesídlení, tam je to evidentní. Víme, že některé situace se jakoby zmrazí a že tedy nemusíme čekat eh, máme, dejme tomu, určité možnosti investovat do vzdělávání, do žen, do parlamentu a tak dále v té které zemi. A vzhledem k financování, to znamená, že my eh, prostě eh, musíme hledět na takzvané modifikátory krizí. Pokud tady je nějaký víceletý program a už není v určitém bodu realizovatelný, například v případě Jemenu, tam je třeba ty věci upravit, je to evidentní. To samé platí, že pokud rok po roku e, se dostáváme do stejné situace, tak jsme vlastně víceletí a rovněž se musíme přizpůsobit a zjistit, co dává smysl. Tady je prostě celá řada e, možností, které můžeme e, použít. Ehm, ta odolnost, resilience, to je eh, zase velmi dobrá eh, téma, kterou, eh, které můžeme převést do různých oblastí humanitární aktivity. Myslím, že to je asi všechno. Musím se omluvit tlumočníkům, protože jsem hovořila poměrně rychle, vůbec jsem si neuvědomila, že jsem tlumočená ale měli bychom také nechat čas na otázky a odpovědi a tam slibuju, že už budu hovořit mnohem pomaleji. Ještě jednou se omlouvám. Každopádně jsem chtěla vašemu výboru sdělit, jak na tom jsme. Je třeba sledovat tu efektivitu a účinnost a zároveň také sledovat a hlídat tu humanitární a lidskoprávní oblast. Obojí to může, je relevantní, obojí se může promítnout do konkrétních příkladů, my to máme v tom sdělení, ale myslím si, že musíme propojit své síly a velice se těším na vaši zprávu z vlastní iniciativy a také na vaše rozpravy a doufejme, že z toho vyjdeme společně silnější. Děkuji. Snad to nebylo příliš rychlé pro tlumočníky a jsou možná zvyklí na ještě mnohem horší příklady z mé vlastní zkušenosti, říká paní předsedkyně. Jsme pod značným časovým tlakem a náš stálý zpravodaj Enrique Guerrero. Děkuji mnohokrát. Vítejte v našem výboru. Chtěl bych jenom Eh, naznačit, že za prvé eh, nemějte obavy o tlumočníky. Tlumočníci, tedy pan Gerardo říká, že poslanci nejsou vždy skvělí, ale tlumočníci ano a někdy se vyjadřují mnohem přesněji než originál. Já bych rád vyzdvihnul sdělení komise. Zdá se mi, že se ubírá správným směrem. Dnes vám toho mnoho neřeknu, protože značně pozdě. A v říjnu 12. nebo 13. předložím eh, vlastní zprávu, která bude úplnějším hodnocením. Chtěl jsem sdělit, že vítám toto sdělení ze tří důvodů. Za prvé, kvůli tomu, jak ji komise vypracovala. Komise se opřela o dialog a já mohu sám dosvědčit, že dialog byl veden eh, s různými oblastmi humanitární pomoci, s organizacemi občanské společnosti, s, mým, s mnou samotným, jakožto stálým zpravodajem Evropského parlamentu pro humanitární otázky, s mezinárodními institucemi, od eh, systému OSN až po další. Jak eh, říkala Florika, velmi důležité je, že všichni pracujeme společně a dobře víme, že není možné, aby humanitární reakce byla efektivní bez koordinace všech subjektů humanitární pomoci. A vzhledem k tomu nemůžeme než eh, vyzdvihnout pluralitu jednotlivých eh, subjektů. A já bych chtěl také přivítat eh, to sdělení z druhého důvodu. Týká se to samotného obsahu. Ten obsah je politický. A bere v úvahu významná rizika kterým dnes čelíme. Sdělení zdůrazňuje nutnost změnit naše reakce, protože dochází k řadě stále četnějších humanitárních krizí, které souvisí s přírodními katastrofami, ale také z důvodu jevů vyvolaných člověkem vlny uprchlíků, přemysťování osob, je třeba chránit tyto osoby a nezáleží, zda je to výsledek politického konfliktu nebo přírodní katastrofy. Témata, o kterých hovoří sdělení, jsou v tomto směru velmi důležitá a bylo velmi důležité potvrdit zásady humanitární pomoci všechny subjekty humanitární pomoci potom volají. Pokud ti, kteří jsou v terénu, nemohou zmínit, že jejich činnost se opírá o zásady, tak vlastně nemohou vůbec humanitární pomoc poskytovat. Nejde pouze o zásadní stanovisko, ale také o účinnost. Je třeba mít možnost poskytovat humanitární pomoc. A potom jste také hovořila o celosvětové odpovědnosti. To je velmi důležité v předvečer světového humanitárního samitu. Reagovat na humanitární krize se musí dít na celosvětové úrovni. Ale v terénu humanitární organizace zasahují a také příslušné vlády, regionální orgány a místní samozpráva. A z toho plynou dva hlavní směry činnosti. Musí docházet ke koordinaci činnosti jednotlivých subjektů, ať už jde o institucionální subjekty nebo nevládní organizace přítomné v terénu, aby zajistili efektivitu té činnosti. A musí docházet ke koordinaci rozvojové politiky, humanitární pomoci a politiky lidských práv. parlament měl možnost se několikrát vyjádřit, co se týče nezbytnosti vytvořit vazbu mezi rozvojovými politikami a politikami humanitární pomoci. A jednu věc ve své zprávě uvedu. Chci hovořit o strategiích ukončení konfliktu a vzájemné pomoci z hlediska humanitární pomoci a pod pomoci rozvoji. Jak zajistit prostředky, které jsou nezbytné? Jak zajistit, aby závazky, které na sebe vzaly jednotlivé subjekty, byly splněny? Jak eh, zajistit kontrolu a nezbytný monitoring. Fond eh, OSN pro potraviny, další instituce tohoto typu, které nemají nutné zdroje, aby čelili nalehavým potřebám, připomínají, že je držet závazky. Dárci musí dodržovat své závazky a je třeba nacházet nové zdroje. Světový fond transparentnosti financování by byl užitečný, abychom věděli, kdo poskytuje jaké financování a jak je to financování realizováno tou či onou stranou. Komisař Mimica předložil Svěřenský fond pro Afriku a je pravdou, že vlády často eh, slibují, čas plyne, na krizi se zapomene a na sliby financování taky. Takže v první fázi bych rád předložil zprávu. A v listopadu předpokládáme, že moje zpráva o humanitárním summitu bude schválena. A doufejme, že členské státy i Evropská unie zaujme důrazný, silný postoj před měsícem jsme měli diskusi v Evropském parlamentu o humanitární krizi, ke které dochází uvnitř Evropské unie. A nebyl jsem sám, když jsem tvrdil, že pokud chceme být v Istanbulu důvěryhodní, musíme skutečně jít příkladem a musíme si je před vlastním Prahem a řešit humanitární krizi v samotné Evropě, protože v opačném případě nám nikdo nebude naslouchat. Nikdo se nebude držet našeho příkladu, protože my jsme dnes stále prvním přispěvatelem humanitární pomoci na celosvětové úrovni. Davore, já vím, že jste řešili v Chorvatsku určité problémy. Ano, Díky, děkuji. Prosím rychle. Já, já jsem neměl žádné pochybnosti, že Enrik to zmíní. Moje, věc, moje téma zde zaznělo. Je to klíčová výzva, které čelíme, a to je důvěryhodnost. To je zdaleka nejdůležitější, možná ještě více než financování. My určitě skutečně se musíme se držet hodnot, které zde eh, zmiňujeme a to je i moje téma a jedna otázka velmi rychle. Rozumím tomu, že v Istanbulu to nebudou jenom vlády, ale také organizace a bude tam také prostor pro různé konfesijní organizace, jako je diakonie, z eh, německých evangelických církví, Charitas, další organizace, často si stěžují, že jsou vyloučeny, marginalizovány. Já si myslím, že v této fázi si to nemůžeme dovolit. Jaká bude úloha těchto konfesijních organizací v budoucnosti, zejména ve vztahu k Evropské unii? Děkuji. Beatrice Beseda, potom Maria Hejbuk. Děkuji, paní předsedkyně, velmi stručně. Já bych chtěla položit eh, jednu otázku a zúraznit jednu věc. Patřím k podvýboru pro lidská práva a to, co řekl pan Guerrero, je dokonalé. Existují čtyři pilíře eh, lidská práva, rozvoj a já bych doplnil i práva žen a o to bychom měli strukturovaně opírat naši pomoc. Takže jsme si velmi blízko. Vysoká zástupkyně a komisař Stojanide který má na starosti humanitární pomoc, nedávno vyjádřili postoj týkající se ochrany dívek a děvčat i žen, které jsou během konfliktu obětí znásilnění. V oblastech, kde existuje humanitární pomoc, dostupnost pro tyto ženy humanitárního, humanitární interrupce v případě znásilnění a po uznání jejich statutu oběti, domnívám se, že ochrana žen a dívek musí být prvořada, musí být prioritou. A Věřím, že se o tom také bude jednat na summitu. Když prosazujeme integrovaný přístup, je třeba, abychom pokryli úplně každého. Vy jste to říkali, třeba abychom byli efektivní a musíme pracovat společně. Děkuji. Děkuji. Já vám chci poděkovat za přehled. Naprosto s vámi souhlasím, souhlasím v tom, že by to neměl být nějaký sebeučelný systém nebo samoučelný systém, ale měli bychom se hlavně zamyslet nad tím, jak od začátku vytvářet iniciativy na podporu ehm, těchto eh, záležitostí. Ty podrobnosti teď vynechám, ale mám jednu konkrétní otázku v souvislosti s tou humanitární efektivností cash programem. Tomu jste nic neřekla. Teď ECO předložilo novou iniciativu, kde vlastně potraviny se nahrazují hotovými penězi. Máte už nějakou eh, zkušenost s tímto? Vede to potom k tomu, že ty potraviny skutečně jdou na nákup potravin a pomůže to místním hospodářství v tom, že potom ty potraviny jsou kupovány v tom místním prostředí, na místních trzích, anebo eh, to není možné vůbec vyhodnotit? Děkuji. Teď můžete odpovědět. Děkuji vám za váš zájem a také eh, za vaše otázky. Děkuji, Enrique, za to, že jste prokázal, že v celé řadě eh, věcí se naprosto shodneme. A to se objevuje také v té vaší zprávě. Eh, v našem by to mohlo mít vliv na postoj členských států, tak aby Evropská unie byla zastoupena silným hlasem, ale také musíme stejně tak eh, soudu s tím jednat i doma, což je trochu dilema, protože se nám nedaří splnit ty naše cíle v domácím kontextu, ale zítra budete ve zisku s tím novým generálním ředitelem o migraci a o naší roli eh, eh, v humanitární pomoci. Takže ta nová generální ředitelka vám určitě bude moci říct, jak to teď vypadá. Ale je to také otázka důvěryhodnosti. Důvěryhodnost znamená to, že eh, jen ti, kteří se zaslouží, mohou být zastoupeni na tom summitu. My chceme, aby to bylo co nejinkluzivnější. Aby to nebyl typický proces eh, OSN, ale po té konferenci v Turecku je možné, že některé z těch věcí se budou vyjednávat prostřednictvím OSN, ale jiné ne. Jinak eh, nemůže vzniknout to partnerství, které by mělo zahrnovat úplně všechny. Takže konfesijní organizace, ať už pochází odkudkoliv, mohou sehrát eh, velkou roli, stejně tak i diaspora. Několik eh, konferencí se teď zajímalo, zabývalo touto otázkou a my jsme vždycky byli pro to, abychom byli co nejinkluzivnější. Takže zatím se to plánuje, ale otázkou je, jak to potom dopadne a jak eh, bude konkrétně vypadat ta organizace. Zatím je to otevřené. Jde o to, abychom měli zastoupenou občanskou společnost ve všech jejich eh, aspektech. A to budeme vždycky prosazovat. Co se týče kampaní například za práva žen, za posílení role žen, protože ženy mohou přispívat eh, ke změnám, protože eh, představují tu odolnost. tak eh, to my vždycky podporujeme, v tom jsem sdělení o tom také budou formulace, například tam potřeba chránit je před násilím. No, že jsme se to potom převést do zacílení konkrétních opatření. Ale jde jenom o tu za jejich zranitelnost jako takovou, ale také o to, že mohou představovat tu hybnou sílu změn. Některé státy jako Spojené království o to velmi stály a nebudu vám ani skrývat, že když jsme vedli regionální konzultace, tak to bylo tak evidentní a logické, že jsme to ani konkrétně nepředložili, protože pro nás to bylo naprosto samozřejmé. ale když se to teď snažím vysvětlit, a tam jde o posilování těch místních aktérů, tak tam jsme vždycky narazili na otázku role žen, stejně tak i u udržitelného rozvoje také. Člověk vždycky narazí na ženy, když jde o kvalitu, a když jde o mechanismy zodpovědnosti, o tom, jak zajistit zpětnou vazbu, tak to všechno je součástí toho řetězce. Ale znamená to, že pokud to není uvedeno v těch eh, větších metarancích, takže nás to nezajímají. O tom bych vás chtěla ujistit, protože ehm, naše eh, komisařka i vysoká představitelka to také velmi podporují. Další věc o které jsme hovořili, jsou ty, je efektivnost a také ta řešení založená na hotovosti. Já například teď vedu konvenci o potravinové pomoci a Evropská unie vždycky tlačila na tom, abychom přešli od potravinové pomoci k pomoci eh, hotovostní, s tím, aby si eh, lidé mohli na místě kupovat potraviny a aby dostávali nejenom kupony na ty potraviny, ale přímo hotovost. To funguje například eh, v uprchlických táborech v Jordánsku. My jsme eh, se to eh, snažili prosadit, dávám organizacím prostředky pro to, aby mohli se pustit do těchto hotovostních řešení. a chceme, aby celá ta podpora potom se jim poskytovala prostřednictvím jedné karty. To je užitečné, ale ne vždycky jednoduché pro naše partnery v terénu, protože vždycky to narazí na to, jaké jsou reálné potřeby všech příjemců. Ehm, je to, jde to na hygienu, je to jde na potraviny, na ehm, školné, takže oni potom to musí eh, řešit a z toho se dostávám k tomu podloženému a prokázanému eh, vykazování, protože tam je to ještě potřebnější. Snažíme se to rozšířit i dále. Na základě toho jsme eh, přijali i nové dokumenty. a také byly přijaty závěry rady na základě tohoto přístupu. Ano, ty karty jsme viděli v Turecku v vrlických táborech, ale lidé jim dávali přednost před potravinami, je to pro ně důstojnější. Když si můžou koupit potraviny sami a uvařit se sami, je to pro ně důležité. Mají z toho uh, důstojnější pocit. Uh, tlumočníci nám dali eh, velmi laskavě 10 minut navíc. Teď končíme 8 minut později. Já tady děkuji eh, za tuto prezentaci a zítra se uvidíme opět 9 hodin ráno. As always, thank you.